začít včas, je to velice důležité. Nechci vás vyrušovat. liebe Kolegové, kolegyně, srdečně vás vítám na slyšení kandidátky na komisařku nebo komisařky, jak už chcete, pro digitální agendu paní Kresové. Vítám paní Kresovou zde ve výboru pro průmysl Zároveň bych chtěl přivítat členy výboru pro kulturu a také poslance výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a také výboru pro právní záležitosti. Máme zde členy také z jiných výborů, kteří se účastnili právě otázek. Máme zde členy různých výborů, kteří budou klást otázky. Eh, asi už jste to slyšeli, ale schrnu, jak bude vypadat průběh. Nejdříve 10 minut bude mít paní kandidátka, poté budete mít příležitost klást otázky. Probíhat to bude takto. Jedna minuta otázka, dvě minuty odpověď, půl minuty otázka, minuta a půl odpověď. Prosím vás, musíme dodržovat tento časový rámec protože jinak budeme pracovat dlouho do noci. Kolegové, kteří jsou na konci seznamu řečníků, chtějí mít příležitost položit svoji otázku. Takže prosím vás, musíme dodržovat tento časový rámec. Jinak bych chtěl využít příležitosti vypnout mikrofon nebo bouchnout kladívkem, pokud to bude nutné. Takže to bylo na úvod. Myslím, že více už říkat nemusím. Všechno ostatní už víte, protože každý z vás už za sebou má nějaké slyšení. Zdá se, že někteří kolegové se účastní schůzí ještě jiných výborů. A paní Krojesová, chtěl bych vám nyní předat slovo a vyzvat vás, abyste přednesla své názory. Písemné podklady jste všichni dostali. Počítám, že jste si podklady všichni náležitě pročetli. Takže předávám slovo, těšíme se na váš projev. Thank you, Chairman Rule. Děkuji, pane předsedo Reule. Děkuji také váženým poslancům parlamentu za tuto příležitost, kdy mohu vám vyložit své myšlenky Nejenom vám, ale také všem Evropanům, kteří se dívají na toto slyšení na počítačích. Internetový přenos těchto slyšení je velice silným symbolem. Je to velice silný symbol toho, jak důležité jsou informační a telekomunikační technologie pro život Evropanů. IKT mají dopad na každého Evropana, každý den jsou pohonou silou hospodářského růstu, zaměstnanosti. Zlepšují také kvalitu našeho života a propojují naše komunity. Jinými slovy, IKT pomáhají zlepšit náš každodenní život a také nám umožňují lépe fungovat. Digitální agenda by se měla snažit maximalizovat tyto snahy. A pokud mě schválíte jako komisařku, budu se snažit o vaši podporu, abychom mohli zlepšit naši politiku. IKT dosáhly mnohých úspěchů, ale abychom byli upřímní, můžeme dosáhnout ještě větších věcí. Nesmíme sedět se založenýma rukama. Místo toho a potřebujeme přistupovat k věci tak, že budeme vytvářet nové trhy a nové se a života. Musíme investovat chytrým způsobem, tak abychom mohli využívat náš potenciál a naší sílu. Musíme vytvořit podmínky pro to, aby v Evropě mohla růst digitální ekonomika. Pokud mě potvrdíte jako komisařku pro digitální agendu, budu chtít vytvořit prostředí, ve kterém budou moci vznikat nové Nokia, nové Skype a nové standardy GSM. Chci, abychom měli ambiciozní agendu a tímto způsobem přispějeme k vytvoření hospodářského růstu a pracovních míst v Evropě. Podle mého názoru je zde šest stavebních kamenů. Za prvé, výzkum a inovace. Musíme se více zavázat výzkumu a inovacím. 1,7 miliard eur ročně investuje společenství do výzkumu a vývoje a do inovací v oblasti IKT. To je dost peněz, ale musíme to vidět v určitém kontextu. Je to nižší rozpočet, než jaký je roční rozpočet na výzkum a vývoj Google. Takže nesmíme špatným způsobem utratit ani cent tyto peníze musí financovat výzkum a vývoj, který by jinak nebyl realizovaný. Musíme se také snažit získat co nejvíce soukromých i veřejných investic. Musíme také vycházet z talentu našich výzkumníků a tímto způsobem můžeme dosáhnout inovativního ekosystému, ve kterém evropské společnosti IKT mohou vytvářet a produkovat špičkové výrobky. Můžeme využívat tradičních nástrojů, rámcových programů, zároveň můžeme využívat eh, různé formy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Můžeme také využívat zadávání veřejných zacházek v předobchodní fázi. Ať už prostředky budou jakékoliv, cílem musí být technologie, které skutečně zlepší náš život jako je například technologie, které umožní starším Evropanům, aby mohli žít nezávisle, technologie, které sníží náklady na zdravotnictví. Na mě skutečně udělalo velký dojem to, co dělá eh, Dánsko v současné době. A ukazuje se, že Dánsko v této oblasti skutečně eh, vede, je dokonce lepší než Spojené státy. Dále je třeba mít eh, sítě, které propojí lidi a podniky rychlejším způsobem. Je třeba mít technologie, které se budou soustředit na ekologickou dopravu. Za druhé, infrastruktura. Občané a podniky stále více potřebují být připojeni vždy a všude. Abychom toto mohli realizovat, musíme investovat do hustých, otevřených, vysokorychlostních širokopásmových sítí a do bezdrátových aplikací, které využívají efektivním způsobem radiové spektrum. To vyžaduje eh, správné podněty pro posilování soukromých investic. Nesmíme eh, remonopolizovat naše sítě. Musíme také správným způsobem cílit veřejné investice, aby se zlepšilo fungování trhu. A eh, vedle takovéto infrastruktury potřebujeme konkurenceschopné trhy, tak aby komunikační technologie byly přístupné za rozumné ceny. Za třetí, důvěra a bezpečnost. IKT musí být důvěryhodné. Pokud se Evropané budou obávat o své soukromí, pokud se budou bát podvodu nebo pokud budou mít eh, obavy z nějakého nebezpečí pro eh, své děti, potom eh, budou Eh, IKT pozastavovány a bržděny. My bychom eh, měli také posilovat důvěryhodnost internetu. Za čtvrté, abychom byli spravedliví a konkurenceschopní, naši občané a podniky musí mít eh, přístup k internetu a musí mít odpovídající schopnosti pro využívání IKT. IKT nebudou ničím, pokud zapomeneme na lidi. Můžeme vytvářet sítě a zařízení, ale pokud starší nebo znevýhodnění Evropané nebudou moci tyto technologie využívat, nebo pokud podniky nebudou mít dostatek vzdělaných lidí, potom nedosáhneme našich cílů. Za páté, digitální společnost závisí také na otevřených normách a interoperabilitě. To musíme mít na mysli. Veřejné organizace by měly dělat to, co hlásají. Pokud nemají otevřené normy, potom proč by něco takového měli dělat občané? Já budu prosazovat takovýto přístup od místní úrovně až po evropské instituce. A pokud veřejná data, jako jsou mapy, typy informace o počasí nebo eh, zdravotnické rady, pokud nejsou interoperabilní, potom jak můžeme využít eh, různých nových způsobů, jak se dále rozvíjet. Já v každém případě chci hledat nové způsoby dalšího rozvoje. Za šesté, eh, jednotný trh online, to je poslední bod. Náš Evropský trh online je v současné době rozdělen. Je to určité pucle různých členských států. Existuje zde různá legislativa, která vytváří jakousi svěrací kazajku, která omezuje podniky a spotřebitele. Já s vámi budu spolupracovat, pokud mě potvrdíte jako komisařku. Budu spolupracovat s vámi, budu spolupracovat s členskými státy a se svými kolegy v komisi. Společně se budeme snažit podporovat skutečně jednotný trh online pro zboží, pro eh, obchodní i kulturní obsah a také pro služby. Tímto způsobem chci vypracovat digitální agendu komise. Budu samozřejmě vycházet z, ze zprávy Evropského parlamentu 2015.eu, e kterou připravila paní Del Castillo. A počítám, že souhlasíte, že tyto základní stavební pane, panely jsou jenom určitým způsobem, jak dosáhnout cílu. Projekty, jako je Europeana, eh, zachovávají naši historii eh, nebo se snaží zabezpečit eh, Evropu. Evropská řešení musí umožnit lepší každodenní život pro naše Evropany. Jakým způsobem budu realizovat své myšlenky, pokud mě podpoříte? Evropský parlament se skutečně zasloužil o konečnou formu telekomunikačního balíčku a také o směrnici o audiovizuálních a mediálních službách. Nyní musíme využít eh, těchto příležitostí, jako je například eh, víceleté programování spektra. Musíme tyto myšlenky realizovat. Abychom toho dosáhli, myslím si, že potřebujeme silnou podporu ze strany členských států potřebujeme podporovat členské státy, ale zároveň potřebujeme postihovat ty členské státy, které porušují evropskou legislativu a nedodržují lhůty. Pokud mě podpoříte, je mým cílem spolupracovat s průmyslem a zainteresovanými stranami, abychom společně nalezli ehm, řešení, které posune digitální agendu dále. Měla by to být situace pozitivní pro všechny strany, protože jenom tak dosáhneme nejlepších výsledků. Chci vás ale ujistit. Pokud nepřineseme řešení, veřejné úřady budou muset převzít odpovědnost za dosažení takovýchto řešení. Na závěr bych chtěla říci, proč se tolik zajímám o toto portfolio. Já osobně se, mě skutečně velice zajímá eh, otázka řešení digitální agendy. Jako komisařka pro hospodářskou soutěž jsem eh, se snažila dostat lidi dohromady a pohnout věci dál. A samozřejmě to znamenalo, že ne každý mě považoval za svoji přítelkyni, ale já v každém případě jsem eh, zcela upřímná, zcela otevřená a přímá a to dělám pro lidi Evropy. Takže chci, aby lidi spolupracovali, aby se věci posunuly dále. A v oblasti interoperability, v, v oblasti otevřených norem, v oblasti spotřebitelství, v oblasti širokopásmového internetu, vysílání a tak dále. Chci, abychom skutečně se pohnuli dále ve prospěch občanů i podniků. Já mám skuteč, zkušenosti jak s vytvářením nových myšlenek, tak s jejich implementací. Vím, že takovéto věci dokážu realizovat. A já budu poslouchat ve své další práci vaše rady a pokud mě potvrdíte, budu žádat vaši podporu i nadále a budu počítat s vaší úzkou spoluprací. Děkuji. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkujeme. První otázka paní Del Castillo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní Krösová, paní komisařko, chtěla bych se vás zeptat za otázku eh, za skupinu Evropské lidové strany. Za prvé vítejte na tomto slyšení. Pan eh, předseda komise, pan Borozo, sdělil ve svém politickém programu, že zde do Eh, že zde tedy bude Evropská digitální agentura se třemi hlavními cíly. Cílem bude tedy vytvořit jednotný trh s konkurenceschopnými digitálními eh, projekty, také se bude podporovat eh, investiční projekty pro vysokorychlostní internet a také se zde bude, budeme snažit o pře, překročení nebo odstranění té digitální propasti. Bude se hovořit o také nové iniciativě ale pokud chceme, aby celá tato ekonomika fungovala, tak je naprosto eh, jasné, že tato, tato otázka nebo digitální technologie jsou důležité pro celou ekonomiku, ale stále ještě zde nemáme Evropu, která by měla skutečný jednotný eh, trh pro služby online. Ještě jsme ještě stále daleko a všechna čísla ještě jsou celkem nízká. Je zde pouze 7 procent pouze 7 webových transakcí jsou eh, přeshraničního charakteru. A také jste eh, tedy nyní hovořila o několika opatřeních. Prosím, buďte konkrétnější. Jaké jsou pro vás priority? Jaké priority chcete prosazovat, aby se nám podařilo skutečně vybudovat jednotný trh s digitální agendou nebo s digitálními technologiemi? Chcete odpovědět? Ehm, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci nyní hovořit o e, těch e, oblastech, e, které jsou prioritou pro mě, ale také doufám, že to je tedy prioritou pro všechny, kteří jsou v tom diplomatickém sboru. Co se týče digitální agendy, tak dovolte mi nejprve říci několik věcí ještě předtím, než se dostanu k těm vlastním prioritám abych odpověděla na vaši otázku. Pokud hovoříme o digitální agendě, tak je nutné říci, že to není cíl sám o sobě. Je to pouze prostředek k určitému, ehm, je to prostředek k tomu, abychom dosáhli nové rozdílné Evropy. Digitální agenda má přinést zlepšení každodenního života, a to zejména občanů, podniků, také to bude mít vliv na pracovní místa, na zlepšení e, životních podmínek a také na vzájemné propojení všech lidí. Jsou zde některé priority, ale důležité je to, že e, je třeba vytvořit jednotný digitální trh. Hovoříme zde také o kreativním obsahu online a právě proto je nutné vytvořit jednotný trh ve své eh, nebo v minulosti, už ve své minulé kariéře, jsem se snažila všechny aktéry eh, spojit. Myslím si, že už eh, víte, že se konaly určité kulaté stoly. A myslím, že se mi podařilo aby se eh, setkávaly spolu strany, které se často setkávají spíše někde u soudu, abych tak řekla. Myslím si, že už to byl úspěch a byl to dobrý krok eh, dobrým směrem. Myslím, že to je dobrý začáteční krok. Měli bychom tedy nejprve začít tím eh, určitým dokumentem, který zhodnotí kreativní obsah a jednotný digitální trh. Vím, že tato iniciativa je dobrá, otevřely se nebo začaly veřejné konsultace Eh, také se snažíme odstranit různá, eh, různé překážky eh, v tom systému licencí a snažíme se, aby ten obsah byl lepší a také, aby se zlepšila ochrana držitelů práv. Plánujeme to, abychom si priority velice dobře seřadili a mm, chci říci, že tedy to má vést k určitým cílům. Velice děkuji. Ještě doplňující otázka. Část regulačního eh, rámce se, se snažila odstranit překážky v elektronických eh, transferech. Myslíte si, že trh s komunikacemi, který, eh, na kterém panuje velká konkurence, a vy také jste působila jako komisařka pro hospodářskou soutěž, tak to víte. E, jak tedy e, si myslíte, že to bude vypadat na trhu e, v souvislosti s tímto nařízením? A jak si myslíte, že ta situace bude vypadat do té, vlastně během vašeho funkčního období? No, pokud mé funkční období tedy je pět let, tak si myslím, že do té doby by to mělo být. Děkuji. Děkuji, paní Trautmann. Merci, monsieur le président. Euh, madame Kreus, euh, vous savez comme nous le... Děkuji mnohokrát, paní Krusová. Velice dobře víte, že tento sektor je hnacím motorem pro sociálně ekonomické oživení v Evropě. Naše politická frakce by chtěla vědět, jaký je váš závazek, abyste provedla skutečně průmyslovou politiku na evropské úrovni. Čili jak tuto politiku chcete zajistit, abyste vytvořila pracovní místa, abyste zajistila vysoké investice a abyste zajistila služby spotřebitelům. Včera jsme hovořili jedním z vašich, vašich kolegyň. Mě by zajímalo, zda máte stejnou vizi jako ona, co se týče konkurenceschopnosti. Chtěli bychom slyšet jasný závazek. Thank you, Mr. Děkuji mnohokrát. Paní poslankyně se mě ptá, zda se zasazuji o průmyslový přístup. Možná mě znáte dobře a víte, že jsem pragmatická, nemůžu být eh, větší holandiankou doslova, čili se velice těším na dosažené výsledky. Ráda bych eh, využila tuto příležitost a vysvětlila, pokud budu mít tady možnost a budu schválena, abych měla možnost odvést práce, která musí být eh, provedena právě v oblasti digitálních technologií. Spolupráce s těmi, kteří se zapojí do tohoto procesu. Musíme skutečně investovat do nových infrastruktur, pokud jako komise říkáme, že bychom měli mít 100% širokopásmové pokrytí, tak si můžeme být jisti a je jasné, že je zapotřebí začít zítra, jinak tento závazek nesplníme. Pokud to berete jako průmyslový přístup, tak eh, si rozumíme. Důležité pro mě je, abychom. Ano, je to rychlé, ale teď vážně, když se bavíme o digitální oblasti, digitálním programu a o pokrytí, 100% pokrytí širokopásmovými internetem v Evropě, tak máme určité možnosti. Za prvé musíme posílit naši konkurenceschopnost, musíme jak si pomoci všem těm, kteří již pracují v této oblasti. Musíme takovýmto způsobem zvýšit ekonomický růst, musíme vytvořit pracovní místa i v oblasti těchto investic. To je něco, co můžeme zahájit hned příští měsíc. Čili musíme naplnit politiku, abychom vytvořili pracovní místa a abychom zajistili ekonomické oživení. Kolegyně Trautmann. Paní Trautmann, doplňující otázka. Je ne suis pas encore tout à fait votre ami parce que votre Nejsem ještě úplně vaší kamarádkou, protože vaše odpověď mě úplně neuspokojila, hlavně co se týče inovací, ale ráda bych se zeptala následující. Občané očekávají od svých politických zástupců, aby také respektovali jejich základní práva. A když jsme se bavili o telekomunikačním balíčku, tak jsme se bavili také o svobodném projevu na internetu, o ochraně soukromí, možnosti obhajoby, obrany, čili jak chcete postupovat například v případě takzvaného akta, což dělá generální ředitelství pro obchod, kde dochází k porušování AKY. Je tady určitá nespolehlivost eh, nějakých technických pracovníků. Jak chcete postupovat? Velice stručně vám mohu říci, že jsem velice pro pro mě je zcela zásadní, abychom hájili základní lidská práva. Tady si určitě budeme rozumět. Když se bavíme o otázce obchodních dohod, tak jsem tuto otázku probíral se svým kolegou Karlem Dekuchtem a jak jste říkala, v případě akta musíme zajistit mezinárodní rámec, abychom také postupovali stejně v případě pirátských kopií, padělaných, falešných eh, produktů, čili musíme postupovat eh, společně proti takovýmto přestupkům, které velice často jsou organizovány zločineckými organizacemi. V tomto ohledu v rámci vyjednávání akta jednotliví partneři se snaží řešit eh, narůstající významy internetu. Čili je to otázka těchto přestupků. Do této chvíle jsme se ale nedohodli na žádném textu. Je tady určitý návrh ze strany Spojených států amerických. Komise by chtěla dosáhnout toho, aby naši mezinárodní partneři zajistili v první řadě stejnou úroveň ochrany duševního vlastnictví, kterou v tuto chvíli Evropská unie zajišťuje, která je zakotvena v našem AKI. A komise, zcela jistě Karl, si myslí to samé, že musí být poskytnuty náležité garance, které nutně potřebujeme. Komise je na úrovni harmonizace a nebudou tady žádné podloudné harmonizace, čili je důležité, aby všichni, aby bylo jasné, že všichni jsme na stejné lodi a že postupujeme jednotně. Další otázka paní Ek. Prosím vás, dávejme pozor na čas, taky paní Krosová. jinak vás budu muset neustále přerušovat. Kolegyně Ek. Děkuji. Já bych jménem své politické skupiny vás chtěla srdečně přivítat v tomto slyšení, paní Krosová. Internet je skutečně úžasným nástrojem pro pokrok a inovace. Uživatelé mají možnost činit vlastní rozhodnutí. Tato svoboda ale nyní bude omezena trochu kvůli tomu, že některé členské státy se snaží věc kontrolovat. Podívejme se na problém Google v Číně. Telekomunikační balíček byl přijat na podzim. V Evropě jsme tím ukázali, že je možné zajistit právní bezpečnost pro občany a že je možné se měřovat liberálním směrem. A budete dále pokračovat v tomto směru, budete zajišťovat neutralitu sítí a vo, vo, svobodnou volbou a poskytovatelů a budete bránit regulaci ze strany státu? Paní Krosová? Já velmi podporuji, to, v tom se myslím shodneme. Počítám, že všichni, že neutralita síle, e, sítě je něco zcela zásadního. Já jsem si k tomu připsala ve svých dokumentech srdíčko. Je to velice důležité pro oba z nás. A komise chce zaručit neutrální charakter sítě. Je zde několik důvodů, proč je třeba být obezřetný, pokud jde o rizika pro neutralitu sítí. Tato rizika mohou přicházet z mnoha zdrojů. Může zde být diskriminace týkající se poskytování mobilních sítí některými poskytovateli některých členských státech. Já si myslím, že musíme být velice konzistentní a velice transparentní v tom, co děláme. To je důvod, proč došlo k revizi telekomunikačních pravidel. Je nutné zaručit transparentnost pro trh i pro spotřebitele. Vy jste se dotkla případu Google. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že toto je případ, který ukazuje na to, že zde neustále roste propracovanost internetových útoků. Tyto útoky jsou stále kreativnější. A v tomto případě je to velice znepokojící, protože oběťmi se stali ochranci lidských práv. Tím dochází k jasnému narušování například svobody volného projevu. To je něco, co parlament, stejně tak jako komise, prosazují a také svobody svobodného názoru. Tento incident tedy opět ukazuje, že není samozřejmé, že každý sdílí naše názory k této věci. Paní Ek? Mnoho mladých lidí má obavy, především pokud jde o otázky a práva a integrity. Mládežnická organizace mé strany ve Švédsku o těchto tématech diskutuje. Já bych se chtěla zeptat, jestli by bylo možné, že ombudsman EU zde dostane nějaké dodatečné kompetence, aby mohl řešit otázky soukromí na internetu? Já vás chápu, ale myslím si, že to není v rámci jeho kompetencí. Je to někdo, kdo je zodpovědný za vnitřní záležitosti našich organizací. Myslím si, že zde jsou některé ještě větší problémy. To je něco, co bych ještě chtěla promyslet a později to s vámi prodiskutovat. Tohle je skutečně závažná otázka, ale zahrnovat ombudsmana v tomto případě, myslím si, že to je něco eh, nerelevantního. Ne? Kolega Lamberts. Euh, děkuji, pane předsedo. Nous avons apprécié vos prestations à la tête. Děkuji, chtěl bych promluvit za skupinu zelených. Velice se nám líbilo, jak jste pracovala jako komisařka pro hospodářskou soutěž a doufáme, nebo chtěli jsme, abyste pokračovala v této funkci, ale uvidíme, jak se vám bude dařit v této funkci. A určitě váš nástupce bude mít mnoho práce. Hovořila jste o tom, že internet je také dobrým, eh, je důležitý pro veřejné služby a také jste hovořila o tom, že to je nástroj pro demokracie, nástroj pro Eh, zaručení svobody projevu, že to je lepší médium než kterékoliv jiné pro tyto účely. A proto se ptám, zda chceme tedy pro, prosazovat neutralitu sítí, tak se eh, může tedy stát, že eh, operátoři budou tedy, někteří eh, operátoři budou vlastně, že tedy projdou tím naším výběrem, ale něk, někteří mohou být eh, vlastně, že tedy neprojdou, čili může to být trošku problematické. Také jste, také jste byl případ s Microsoftem. Jak to eh, budeme dělat, abychom, abychom zajistili, že skutečně ten internet zůstane neutrálním? Eh, děkuji, já vás poprosím, zda bych mohla poprosit o určitou pomoc. Mám trošku problémy asi technické, technické problémy s poslechem byly. Omlouvám se, máme malé technické problémy. To se občas stává, říká pan předseda. Všechno zde máme nejlépe organizováno, ale často se stává, že eh, něco úplně neklapne, takže budeme muset asi na konci trošku pár minut přetahovat. I believe that you were understanding Swedish as well. Já myslím, že vy rozumíte i švédsky. This is just to fill the time. No, Já tady předstírám, že mám technické problémy, abych trošku získala čas na odpověď. Okay? Yeah. Haben Sie die Frage verstanden, Frau Kruse, eben noch von Kollegen? Rozuměla jste této otázce, nebo ji má kolega zopakovat? Já to zvládnu, říká paní uh, komisařka. Takže ptal jste se na Microsoft a ptal jste se na neutralitu sítí. Ano, ptal jsem se na dopad eh, uzavřených sítí, které mohou mít dopad na neutralitu, takže jak budete sama postupovat ve své nové roli. Jedná se hlavně o to, že my nechceme blokovat žádné příležitosti pro určité technologie. Myslíme si, že všechny technologie by měly mít možnosti. Hovoříme zde o technologiích s otevřeným zdrojem a měli bychom tyto technologie prosazovat, protože jinak se může stát, že dominantní operátoři získají eh, takové postavení, které mohou zneužívat a to by pak bylo eh, špatné. To znamená, neutralita sítí, to znamená neutralita, která bude jasně definována. Ještě doplňující otázka. Eh, myslíte si, že eh, tedy ty technologie IKT mohou přispívat nejenom k nízkouhlíkové ekonomice, ale i k dalším oborům ekonomiky? Hovoří se zde třeba o zlepšení dopravy. Eh, jaké iniciativy byste sama chtěla přijmout, aby se zrychlil dopad IKT na transformaci hospodářství v Evropské unii? Těch opatření bude určitě řada sou ve spolupráci se svými kolegy eh, si myslím, že toto portfolio je velice uh, atraktivní. Určitě to není nějaké pole, které si budu pevně hájit, protože souvisí třeba s kulturou, souvisí s obchodem, souvisí také s hospodářstvím, eh, s jednotným trhem, s energetikou. A je tedy nutné, abychom s kolegy prosazovali iniciativy společně. A když hovoříme třeba o energetice, tak zcela jistě se nám může podařit pomocí IKT například snížit spotřebu energií. A také se to týká dopadu na trvalou udržitelnost. Můžeme posílit všechny, eh, všechny tyto otázky. A také bych chtěla zdůraznit něco, o co já se velice zajímám. Hovořila jsem o posílení prosperity, ale také chci, říkat, také chci hovořit o tom, že se to může týkat i e, zabezpečení různých dodávek energetiky, vody. A myslím, že i v tomto oboru, i v, tom, v této oblasti je to důležité. A také je nutné hovořit o nových programech. Máme zde e, výzkumy, nebo chci, můžeme hovořit o tom, jaké máme priority ve výzkumu, které se týkají IKT. Možná teď řeknu něco, eh, takovou poznámku, která bude trošku riziková, ale já si myslím, že je lepší eh, v takových některých oblastech, v nichž už, už se nám eh, velice dobře daří, tak se na ně zaměřit, a ne, aby tak jsme vlastně se snažili, abychom se zavděčili všem. Myslím, že to se nikdy nemůže to se nikdy nemůže podařit. V té stávající chvíli musíme pokročit dál a musíme se zaměřit na, na některé určité oblasti. A myslím, že v některých oblastech máme eh, hodně možností. Kolega Remek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážená paní komisařko, ve vašich písemných odpovědích, eh, konec konců i v úvodním slově, Eh, jste se kromě jiného vyslovila proti vytváření tzv. digitální propasti, především u zranitelných skupin veřejnosti. Proto bych rád slyšel, jak chcete konkrétně zabránit tomu, aby domácnosti s nižšími příjmy, starší občané a lidé nezaměstnaní, včetně mladých, nebyli ze sociálních důvodů ve stále větší nevýhodě při vytváření digitalizované informační společnosti. I jedna z řady studií, kterou vypracovala před časem Univerzita z Irského Corku pro Eurostat, totiž upozorňuje na vážné riziko vzniku nové formy sociální nerovnosti, protože určité sociální skupiny lidí nemohou využívat počítače a IKT celkově v dostatečné míře. Pokus. Paní Kresová. Happy with your question. Vaše otázka mě uspokojuje, protože jedna z věcí, kterou musíme řešit, je v první řadě to, že už nežijeme se sítěmi, ale s digitálními zařízeními, ale jsme v těchto sítích a v těchto digitálních zařízeních. Čili není to to, na co jsme byli zvyklí, nebo to, co jsme chtěli nebo byli schopni využívat, ale je to imperativ, je to nutnost, je to prostředí, ve kterém žijeme. A jedna z výzev je, že skupiny určité sociální skupiny, může to být také otázka věku těchto skupin. Bylo by mi skutečně líto, kdybychom ztráceli generace, protože ten pokrok je velice rychlý a musíme být odpovědní, musíme jim podat pomocnou ruku, nesmíme vytvořit na jejich straně strach, ale naopak jim říci, že to je také zábava, která může přinést hodně potěšení do jejich života a potom můžeme aktivovat jednotlivé členské státy, pokud budeme mít širokopásmový přístup k internetu. Takže to už nemůže být žádná výmluva, abychom nezapojili tyto skupiny. Skutečně musíme začít školení a také jsem to zmiňovala v jednom článku. A v New York Times, eh, byl to článek o Dánsku, který se týkal zdravotnictví. Můžete být skutečným eh, přínosem pro stárnoucí generace, aby využili tuto příležitost, protože konec konců je to i levnější, čili tady celá řada příležitostí, je, ale naprosto s vámi souhlasím, že musíme dávat velký pozor eh, na ty skupiny, které se možná ani neuvědomují, že tento přístup k internetu je pro ně tak důležitý. Ještě další dodatečný dotaz, prosím. Eh, a eh, ještě jeden doplňující dotaz. Mimo jiné mi ho připomněl i váš krajan z naší frakce GUE NGL, pan Denis de Jong, a týká se situace malých a středních podniků SMEs. V takzvaných rychlých digitálních sítích jsou údajně zastoupen v 10%. Jak chcete změnit tuto situaci a navíc, jak byste chtěla chránit malé inovační podniky, které bývají těmi velkými často doslova spolknuty? <clears throat> Again, one of my hobby horses. Opět to je jeden z mých koníčků. Byla jsem zodpovědná za politiku státní pomoci a hospodářské soutěže a chtěla bych být tedy konkrétnější, neříkat jenom, že to je něco, co mě zajímá. 99 procent evropských podniků, pokud se bavíme o rozšíření ekonomiky, které vytvářejí pracovní místa, tak jsou to právě tyto podniky, která vytváří pracovní místa. Ani to není tak příliš otázka vlád. Musíme brát ale vážně. Musíme vytvořit taková opatření, abychom jim poskytli určité hlavní směry, jak postupovat. To je velká otázka, je to velká příležitost pro širokopásmový přístup, pro státní dotace. Ve svém portfoliu by se chtěla zaměřit nejen na to, aby tyto podniky využívaly to, co už je k dispozici, ale také chci, aby výzkum a věda se zaměřily na tyto oblasti, na tyto kategorie. Víme, že chlapci a děvčata, hlavně tedy chlapci, ale chceme, aby dívky se do toho zapojily, že v podstatě na koleně vytvářejí nejrůznější věci a inovují a vytvářejí produkty, které jsou výsledkem jejich iniciativy. Čili musíme vzít v úvahu malé a střední podniky a musíme využít nových příležitostí, ale také vědy a inovací, výzkumu Velice často je to otázka, abychom je trochu po, vlastně jim pomohli, aby byli aktivní. Pan kolega Bontes. Mevrouw Kroes, ik zal u uh, mijn vraag stellen in het Nederlands, uw uh, moedertaal. Ik denk dat u dat op prijs stelt. Paní Krosová, já se vás zeptám nizozemsky, to asi oceníte. Nejdříve bych vám chtěl pogratulovat k vašemu projevu jménem nezařazených. Já se chci zeptat na vnitřní trh. Vnitřní trh v Evropě ještě není úplný. Není úplný v některých oblastech. Německo chrání německé podniky, Francie chrání francouzské podniky, stále ještě tomu tak je. A nizozemské podniky kvůli tomu často mají problémy. Týká se to především podniků v oblasti telekomunikací. Z tohoto důvodu moje otázka. Co uděláte pro to, abyste vytvořila rovnost šancí, rovnost příležitostí v oblasti telekomunikací? Pro svobodu v Evropě je nesmírně důležité, aby zde byla rovnost příležitostí. Takže jak to chcete zajistit? Já si myslím, že je třeba zdůraznit, jak důležité je nejenom o vnitřním trhu hezky hovořit, o bezhraničním vnitřním trhu, ale je třeba tuto věc také v praxi implementovat. Já si myslím, že bez pochyby se všichni domníváme, že ještě nebylo realizováno všechno. Já jsem ta poslední, která by tvrdila, nebo která by popírala, že nám ještě sbírá eh, mnoho práce, ale jsem asi pozitivnější než vy. Mně nejde jenom o telekomunikaci, jde mi o celý vnitřní trh. V mém současném portfoliu eh, jsem viděla, že když se hospodářství daří hůře, vznikají protekcionistické tendence. Toho jsme byli svědky. A pokud k něčemu takovému dojde a pokud my poté začneme jednat, je reakce celkově pozitivní. Je možné říci, že komise Brusel byla aktivní a nyní je jasné všude, že není možné porušovat evropské smlouvy. Nyní k tématu telekomunikace. To je téma, které jste zmínil. Situace je taková, že liberalizace telekomunikací je skutečně něco velmi pokročilého v některých členských státech, ale v jiných členských státech eh, liberalizace ještě tak daleko nepokročila. Takže zde není dostatečná rovnost příležitostí. Vy jste se zeptal, co budu dělat. Budu velice pozorně sledovat, co se kde děje nebudu eh, zahajovat akce kvůli tomu, že se jenom někdo jen tak stěžuje, ale na základě zjištěných skutečností, jasných údajů budu postupovat, eh, budu uvažovat nad tím, co je třeba dělat a poté budu kontaktovat odpovídající eh, členské státy a podniky. Doplňující otázka, pane kolego? Ne, děkuji, to bylo jasné. Nyní pan Rybich. Já taky, Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já jsem velice rád, že zde ve slyšení je možné vyjasnit některé otázky. Mně jde o to, kde vidíte rozdíl mezi posuzováním roamingu v rámci portfolia pro hospodářskou soutěž a v rámci portfolia digitální agendy. Já bych chtěla, chtěl zmínit na tomto místě datový roaming. My jsme eh, v nařízení stanovili, že maximální tarify za jeden megabyte mohou být maximálně jedno euro. V mé domovské zemi v současné době eh, je za eh, tento objem cena jednoho centu, když eh, jsem v zahraničí, platím jedno euro, když jsem doma, platím jeden cent. A když jsem v Belgii a platím za stejné služby 13,9 eur. Takže za stejné služby 13,9 eur, 1 euro nebo 1 cent. Navzdory nařízení datového roamingu je vidět, že hranici žádná celá 52 eur dodržuje jenom málo poskytovatelů Eh, vidíme, že v některých členských státech jsou tedy pravidla porušována. A jak vidíte rozdíl v postupu eh, komisařky hospodářské soutěže a komisařky pro digitální agendu? Paní Kresová? Já doufám, že budu konzistentní. A pokud mě podpoříte, eh, já nebudu se chovat jinak, než jsem se chovala do posud. Já vím, že zde odpovídám velice důležitému poslanci, pokud jde o roamingové věci. Vím, že o tomto tématu víte všechno. A dříve jste mi i poskytoval informace, které pro mě byly určitou pobídkou a které mi ukázaly, že jsme ještě nedosáhli toho, čeho jsme dosáhnout chtěli. Já si ale myslím, že to, čeho jsme dosáhli, je dobré. Kompliment paní Redingové, kompliment parlamentu, protože zde proběhla výborná spolupráce. V roce 2007 a v roce 2009 byla učiněna rozhodnutí a díky těmto rozhodnutím jsme mnohého dosáhli. Ale nyní sklízíme plody své práce a je vidět, že zde existují ještě některé problémy. Zmínil jste konkrétní údaje. Ano, musíme v našich stanách, snahách pokračovat. Ideální řešení by byl evropský roamingový trh bez hranic. Já si nejsem jistá, jestli pět let je na to dostačující doba. Já si myslím, že to dostatečná doba není, ale myslím si, že třeba abychom si stanovovali ambiciozní cíle. Pokud jde o interní telekomunikační trh, přejíždění přes hranice by mělo mít jenom velice malý vliv na poskytování služeb a na ceny za tyto služby. Musíme počkat na výsledky studie, poté musíme zanalizovat, jaké problémy zde skutečně jsou. Až budeme mít údaje, ujišťuji vás, že eh, pokud mě tedy schválíte jako komisařku, budu s vámi dále spolupracovat. A pan Rujbejch, ještě doplňující otázka? Děkuji. Znamená to, že chcete předložit eh, nařízení Roaming 3, anebo eh, předáte tento úkol evropským regulátorům. Paní Kresová? Vaše rozhodnutí, která byla zahrnuta do telekomunikační balíčky, do telekomunikačního balíčku, a včetně ustanovení týkající se regulátorů, to je něco nového. Je, v současné době došlo k rozšíření vašich kompetencí, ale došlo tedy ke změnám i v této oblasti. Já si myslím, že je třeba spolupracovat s Berekem a s parlamentem. Musíme počkat na zprávu v polovině období tu dostaneme v létě a o rok později budeme mít konečnou zprávu. Doufám, že budeme mít jasné závěry. Chci jasně říci, že nařízení týkající se roamingu navždy, to není můj cíl. Trh by měl uh, odvést tu práci místo nařízení, ale zatím tomu tak není, ale musíme najít správný směr, abychom toho dosáhli.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 Také se ptám na otázku neutrality sítí, protože to je velmi důležité téma. Byla to právě iniciativa Evropského parlamentu, zahájená paní Catherine Trautmann. Komise poté zahájila dozor a dnes se můžeme eh, podívat na to, jaké jsou výsledky tohoto dozoru. Já jsem to pochopila tak, že komise vypracovala určitý dokument o neutralitě sítí který je podle dobře informovaných zdrojů trošku zmatený. Ehm, máme tedy odstranit otazník. A, ano, děkuji. Já mohu na to odpovědět tak, že samozřejmě jsou zde pochyby, ale já se hm, chci říci, že se snažím ze všech sil odpovídat na všechny vaše otázky ale samozřejmě e, právě proto mám ten otazník na svém kostýmku, protože ještě nevím, jaký bude výsledek tohoto slyšení. Co se týče té zprávy v polovině období, tak já ještě nevím, jaké budou ty závěrečné, e, závěrečná zjištění. A e, myslím, že by mělo být eh, mělo by to být tak, aby eh, jsme dali co nejvíce síly tomu trhu samotnému, konkurenceschopnosti a aby byl ten neutrální net otevřený pro všechny, protože jinak přijdeme o různé příležitosti. A už jsem o tom hovořila předtím, když jsem odpovídala vašemu kolegovi, eh, že všechny tyto věci musíme vzít v úvahu. Neutralita sítí je zásadní, a určitě bychom se neměli vydat žádnou jinou cestou. Jiná nachfrage? Bitte. Eh, tack för svaret. Ehm, eh, förvirringen i, i eh, dokumentet... Děkuji za odpověď. Znamená to, že ten dokument je zbytečný? Možná máme různé názory na to, pokud jde o síťovou neutralitu. Mohla byste nám stručně říci, jaké je vaše definice tohoto pojmu? Co to znamená z vašeho pohledu? For me, net neutrality is in... Se týče neutrality sítí, tak já už teď chápu, na co se ptáte. Myslím, že někdy je to trochu eh, obtížné vyjádřit se přesně, co se míní tou neutralitou sítí. Otázkou je, zda poskytovatelé eh, přístupu na internet by měli mít možnost určité kontroly, nebo zda by měli třeba možnost eh, omezovat přístup některých uživatelů. Myslím si, že pokud se jedná o e, obchodně motivovaná, mm, pro, pro, kvůli obchodně motivovaným důvodům, tak e, určitě jsem proti. Ale pokud by se jednalo e, třeba o spam nebo o, o zabezpečení, o ochranu, tak je to něco jiného. Děkujeme dále kolega Hekmark. Um, Děkuji mnohokrát. Jedna z největších otázek, největší problém v následných letech je, jak postupovat v rámci tzv. digitální dividendy. To bude zcela zásadní pro vytvoření Evropy, která by měla být vedoucím regionem světa, se týče informačních technologií nejrůznějšího typu. Já bych chtěl vědět, jak budete postupovat, co se týče digitální dividendy, abychom zajistili alokaci spektra abychom vytvořili příležitosti pro nové služby, které budou vznikat v Evropě. Times, uh, Pane předsedo, někdy sčítám svá požehnání. Já to beru jako velkou příležitost, když se bavíme o digitální dividendě, a ta příležitost je právě ve změně systému. To je velká výzva, můžeme říci. Ne, přechod od analogové k digitální televizi, nicméně všechny vysílací společnosti chtějí dále rozvíjet a zlepšovat své služby. Měli bychom pomáhat těmto změnám a to všude. To znamená využít jednotný trh. Měli bychom co možná nejvíce harmonizovat situace, aby členské státy, které konají jinak, tak eh, potom v podstatě je to pro nás ztrátové. Co se týče spektra, chtěli bychom takto naplnit naši politiku, to vás tedy zajímá. Měli bychom se zaměřit na kvalitu, na volbu a měli bychom zmínit dva aspekty, pokud mohu. Komise žádá členské státy, aby ukončili vlastně dohody, které se týkají je převedení z analogových technologií na digitální a jsou zde stanoveny termíny do roku 2012. A za druhé chtěla bych zmínit, že bychom měli prosazovat koordinované kroky ze strany národních orgánů, aby otevřeli spektrum pro nové inovativní služby. Budeme pracovat na tom, abychom zajistili harmonizované technické podmínky pro ty členské státy, které se rozhodnou dále otevírat například 800 eh, kHz, čili širokopásmové eh, sítě a loni eh, v říjnu jsme měli koordinovanou akci ze strany národních úřadů otevřít toto spektrum, vytvořit nové konkurenceschopné služby a to bychom měli podpořit. Takže celkově jsou zde velké výzvy. Ještě další otázka od pana Hokmarka. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že to je dobré. Chtěl bych eh, také zdůraznit eh, otázku, jak postupovat v případě alokací, když budete řešit eh, nejrůznější zájmy, ty staré, zavedené přístupy a nové, nebo nové inovativní přístupy. To bude velice důležité. A jistým způsobem to bude zcela zásadní pro to, abychom vytvořili jednotný digitální trh v Evropě. v Evropě. A pokud se budeme chtít vyhnout národním roamingovým systémům v budoucnosti, tak tyto nové technologie, tento nový přístup by nám umožnil, abychom použili digitální technologie v přeshraničním styku. Jsou tady tři věci. Jednak je tady summit eh, o spektrech z eh, vlastního podnětu, který bude eh, spolupořádán jednak komisí, tak Evropským parlamentem. Doufám, že komise bude velice prospěšná a přínosná, takže až budeme vycházet ze závěru tohoto samitu, tak budeme vytvářet program pro rozdělení eh, radiofrekvencí eh, na několika leté bázi a potom požádáme členské státy, aby zjistili, jaké jsou rozdíly, ale také, aby si uvědomili, že v rámci neutrality sítě tyto otázky, to znamená ty velké společnosti, by neměly být eh, brány v znevýhodněné pozici, čili mělo by to, by to být spravedlivé, ty dopady by měly být skutečně patřičné. Pokud by tam vznikly nějaké nerovnosti, tak by mělo dojít k napravě situace. Mnohokrát děkujeme, kolegyně Tykau. Mulțumesc, doamnă comisar, aici sunt. Sper ca semnul... Mnohokrát děkuji. Paní komisařko, doufám, že otazník eh, znamená otevřené dveře pro dialog. Doufám, že společně najdeme odpovědi na mnoho otázek. Nyní k mé otázce. Internetové trhy si vyžadují efektivní administrativní spolupráci. Směrnice o službách tvrdí, že od ledna 2010 všichni poskytovatelé služeb by měli mít přístup k relevantním informacím. Měli by mít jednotné přístupové místo a které je elektronicky dostupné. Ale tohoto cíle jsme ještě kvůli právním a administrativním překážkám nedosáhli. Existuje zde potřeba digitálních certifikátů, aby bylo možné účastnit se aukcí. Já bych se chtěla zeptat, jak to vypadá s programem I2010 a jak chcete zajistit konkurenceschopnost evropské ekonomiky tím, že vyvinete informační společnost. Hovořím zde o širokopásmovém internetu, elektronickém účtování, eh, internetové zprávě, elektronické zprávě a tak dále. Časový rámec nebyl dodržen tak, jak bylo plánováno. To by ale neměl být důvod, a eh, proč bychom se nějak zarazili. Čím dříve, tím lépe. A vy jste zmínila důvody, proč došlo ke zdržení. Samozřejmě pro poskytovatele služeb hlavní prioritou by mělo být plnit normy. A potřebujeme, aby viděli, že plnění norem pro ně znamená tu nejlepší cestu. Já v každém případě budu situaci pozorně sledovat a pokud to nespadá do naší kompetence, potom to budeme muset prodiskutovat s národními eh, regulátory a samozřejmě také s vámi. Děkuji, paní Tyko. Děkuji. Mám to chápat tak, že plán I 2010 bude dále pokračovat s dalšími ještě ambicioznějšími cíly. Také bych chtěla zmínit skutečnost, že rozvoj telekomunikační infrastruktury, přístup k systémům IT a bezpečnost informací a ochrana uživatelů, to jsou věci, které jsou zásadní pro informační společnost. Minulý rok 40 Evropanů nevyužívalo internetu a 46 evropských domácností nemělo přístup na internet. Jaká opatření plánujete, abyste zajistila 100% přístup k širokopásmovému internetu ve všech oblastech? A co chcete udělat pro znevýhodněné osoby nebo pro postižené osoby? To byly čtyři otázky. Pokud je o první otázku. Ano, I 2010 pokračuje a na to musíme trvat. Proč každý nevyužívá možností? A teď nehovoříme o těch oblastech, kde není stoprocentní pokrytí, ale o jiných oblastech, kde přístup je, ale není využíván. A to, co by mohlo pomoct, je důvěra a bezpečnost. Bylo zajímavé zjistit, že a pokud jde o finanční aktivity nebo o aktivity, které si skutečně vyžadují bezpečnost, které si vyžadují záruky, že nedojde ke zneužití soukromých informací. Takovéto případy bychom skutečně měli sledovat. Pokud se domníváme, že zde by měla být důvěra, ale přesto zde existuje nedůvěra, měli bychom se snažit vzdělávat nebo informovat lidi o co zde skutečně jde. Někdy to vyžaduje z naší strany mnohem větší pozornost, stejně tak jako ze strany členských států. Dále, stoprocentní pokrytí širokopásmovým internetem. Já udělám, co budu moci ve spolupráci se zainteresovanými stranami, abychom toho dosáhli. Ve venkovských oblastech není vždy možné nalézt jednoduché řešení, ale musíme se snažit pomocí státní pomoci tuto věc e, řešit. Ale to bude výzva, abychom dosáhli stoprocentního pokrytí. Pokud jde o postižené osoby, to je v každém případě také mojí prioritou, to mám na seznamu. Předseda říká, kolegyně, kolegové, musíme dávat pozor na čas. A mám totiž obavy, že na závěr by se nedostali všichni ke slovu. Takže prosím vás, dodržujte čas. Další pan Kancian. Grazie, signor commissario disegnato. Velice děkuji, pane předsedo. Paní eh, Kresová, eh, myslím, že váš úkol je velice zajímavý a zároveň velice citlivý protože se zde hovoří o tom, že je nutné zaručit bezpečnost a bezpečnost cítí také boj proti podvodům, boj proti různým porušováním předpisů, ale zároveň chcete také zaručit to, že internet zaručí právo na soukromí a také svobodu projevu. Já se soustředím na eh, copyright, na Eh, práva k duševnímu vlastnictví. Hovoří se o digitalizaci různých eh, knih, časopisů, také akademických eh, knih nebo odborných knih. Je to velice dobrý nápad, ale zároveň zde ještě je nedostatečná ochrana duševního vlastnictví, nedostatečný, nedostatečné otázky, které se týkají copyrightu zatím ten problém ještě nebyl vyřešen a členské státy e, nemají tak dobrou ochranu, jako je třeba legislativa v USA, kde je nyní povinné e, dodržovat autorská práva. Ptám se vás, co by navržené komisařky, zda chcete upravit e, právní předpisy společenství tak, aby stále reagovaly na ten nejnovější technologický pokrok a zároveň tam budou určité výjimky, které mají sloužit k tomu, aby se lépe a šířeji eh, mohly šířit třeba různé vědecké poznatky prostřednictvím internetu. Děkuji. Myslím, že je to velmi citlivá otázka, nebo citlivá část tohoto portfolia, právě otázka autorského práva. Eh, můžeme hovořit o piráctví a je to určitý začarovaný kruh protože jsou zde eh, různé, eh, různé jednotné nebo jednotlivé právní předpisy, ale zase jsou zde různé způsoby, jak eh, tedy dochází k piráctví. Ale myslím, že se všichni shodneme na tom, že ti, kteří vytvářejí produkt nebo službu, si zaslouží to, aby za to byli náležitě odměněni. A pokud vycházíme z této premisy, tak pokud se nám nepodaří Eh, zde prosadit koncept eh, jednotného trhu, tak se také bude těžko bojovat eh, s těmi překážkami a měli bychom chránit autorské právo. Je to velice důležité pro ekonomiku, pro hospodářství Evropské unie a samozřejmě také všichni ti autoři si zasluhují ochranu. Komise bude nadále monitorovat iniciativy jednotlivých členských států, také budeme Eh, se snažit eh, rozšířit nabídku pro spotřebitele a budeme se snažit semknout se. Také pan Michel Barnier mě eh, řekl, že chce usilovat o nějaké dobré řešení, takže my se zkusíme na to podívat a najít dobré řešení. A ještě poslední komentář k této otázce. Trošku to vypadá tak, že Evropa zatím tento problém neřeší a vypadá to tak, že nám trošku možná ostatní utečou a zůstaneme někde na chvostu. Děkuji. Máte ještě jednu doplňující otázku, pane poslanče? Ano, zeptám se pouze velice stručně. Mám radost, nebo mm, mám radost této reakce, ale myslím si, že je velice důležité, aby se to vyřešilo e, v rámci určitého časového rámce, protože právě čas je zde důležitý. Chtěla, chtěl bych vás e, požádat, abyste také e, umožnili to, aby, k těm, aby ty technologie umožnily přístup lidí zrakově postižených. Ano, já se velice ráda o to pokusím. Chci vás ujistit o to, že se tím budu zabývat. Mm. paní Hall. And of an aging... Hovoříte o stárnocí, stárnoucím obyvatelstvu, eh, hovoříte o klimatických změnách. Je tady celá řada různých eh, signalizačních systémů v rámci IKT, které mohou snížit eh, například spotřebu energetické dodávky, izolace a tak dále. Co byste konkrétně mohla udělat, aby takovéto technologie byly používány v každodenním životě? It's all about communication. Já se to komunikace. Je to o tom, abychom informovali naše občany. Někdy mám pocit, že když nevyužíváme příležitosti a nezapojíme všechny jednotlivé hráče, tak máme mnohem horší výsledky. Lidé mají velkou tvořivost, představivost, je tam také hodně investorů, takže měli bychom informovat o tom, co se děje. A to jsem dělala také v rámci svého bývalého portfolia hospodářské soutěže. Vím, že v této oblasti tam může být ještě větší výzva, ale je to portfolio, které se týká komunikace, komunikačních technologií, takže se do toho pustme. Prosím, paní Hol, ještě další otázka. Pro, eh, konkrétní věc. GPS je jednou z technologií, ale může využívat eh, technologie, kdy můžeme najít eh, občany, kteří se nachází v nějaké krizové situaci. Plánujete, že veškeré Technologie, které jsou k dispozici, budou také k dispozici pro ty krizové situace. Na čísle 112 budeme takto moci zachránit lidské životy. Spočítejme naše požehnání. V tomto projektu jsou zapojeny všechny členské státy. Všichni se zapojili do toho telefonního čísla 112. Měli bychom také komunikovat o tomto projektu, ale každopádně je to otázka členských států. Do jaké míry využívají výsledku tohoto velkého projektu? Pochopitelně musíme vzít eh, v úvahu to, že tato technologie může zachránit celou řadu lidských životů. Děkuji mnohokrát, pane Kalas. Να σας καλησπέρισω ερήτημος κυρία και να σας καλωσορίσω στο Ευρωκοινοβούλιο. Paní kandidátko, vítám vás v Evropském parlamentu. Já jsem tady na té straně. Tři kolegové hovořili o neutralitě sítí. Já bych se pokusil to schrnout. Chtěl bych se zeptat, Jste připravena učinit závazky, pokud jde o ochranu neutrality sítí? Jaké kroky chcete udělat, abyste zajistila tuto neutralitu a otevřenost sítí pro evropské občany? Také jste hovořila o nejrůznějších zásazích týkající se internetových eh, protokolů. Eh, jaká opatření chcete učinit v této oblasti? Paní Krosová? Ve spolupráci s členskými státy a s národními regulačními orgány chci postupovat. Pokud hovoříme o neutralitě sítí, potom není možné vyhýbat se VOIP, tedy těm internetovým protokolům. Já se vracím k té odpovědi, kterou už jsem dala paní Úlvskokové. Existuje zde velký rozdíl mezi komerčními důvody proč zabránit přístup, přístup k internetu nebo k některým eh, stránkám a bezpečnostní důvody. Musíme být aktivní a musíme monitorovat a komunikovat o této situaci. Musíme poukazovat na to, že eh, tohle je skutečně závažná otázka. Domníváte se, že neutralita internetové sítě by měla být závazným předpokladem pro nové telekomunikační sítě, především s ohledem na digitální dividendu? Já si myslím, že musíme pokračovat v tom, že je zde třeba dodržovat eh, neutralitu sítí. Musíme ale zohledňovat nové nový vývoj. Nevím, jestli tomu tak bude vždycky, ale pokud je o současnou situaci, ano. Danke sehr, Herr Kalfin. Pan Kalfin. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Paní navržená komisařko, co se týče zabezpečení sítí, to je stále důležitější otázkou. Jsou zde nové technologie, které, si, které také přináší vyšší riziko pro kritickou infrastrukturu a také pro spotřebitele, které použi- kteří využívají tyto um, komunikační technologie. A také je zde riziko pro samotné sítě. Máme zde eh, regul- právní předpisy, ale Evropská unie by měla najít eh, dobrou um, rovnováhu mezi tedy eh, zabezpečením, ale zároveň mezi právy spotřebitelů. Také zde, co se týče zabezpečení sítí, jak si to stojí ve vašich prioritách? Budete také usilovat o vytvoření určité pozice koordinátora pro tuto otázku, tak jak existuje v USA? A myslím si, že tam by také mohla být určitá síť 27 koordinátorů a také by se možná Evropská unie měla zapojit do mezinárodní spolupráce v této oblasti. Myslím, že se musíme zabývat tou otázkou, o které hovoříte. Je to jedním z témat, kdy dochází ke zneužívání situací. Zde dokonce e, jedná se o trestnou činnost, dochází k porušování lidských práv. E, také jsem už o tom hovořila, když jsem hovořila o tom případu s firmou Google. Eh, jedna, dnes eh, jsem zrovna četla o jednom případu eh, počítačového útoku, který se zaměřil na jednu velkou banku. Spod klienti této banky obdrželi e-mail a mně bylo řečeno, tedy, či, že čirou náhodou tito klienti také dostali obdobný e-mail, kde se tedy hovořilo o tom, že vaše heslo je třeba obnovit. To znamená, byl to takový ten případ, že klient dostal e, vlastně na internet stránku, která vypadala přesně jako ta pravá bankovní stránka a tím pádem ti pachatelé trestné činnosti dostali všechny údaje. Dostali údaje o hesle, Eh, o přístupu k účtu. Myslím si, že toto je takový případ, který byl velice mm, obtížně rozpoznatelný pro klienty a způsobil eh, mnoho škody. Také jsem eh, informována o tom, že existuje speciální černý trh, kde je možné nakoupit si, vlastně nelegálně si nakoupit různé údaje, které se týkají třeba čísel kreditních karet, různých přístupových kódů. Uh, a za rok 2008 například bylo detekováno e, kolem jednoho milionu počítačových virů. To znamená, že vidíme, že dnes tato počítačová trestná činnost už není omezena pouze na jednotlivé země, ale je to celosvětová hrozba a velice dobře poukazujete na to, že je dobré spolupracovat s ostatními protože pokud budeme si pouze e, hrát na tom svém vlastním písečku, tak e, ten pohled, tak, tak se to nevyřeší. Jednou z mých priorit bude právě to, že Evropa se stane nejzabezpečenějším místem na světě pro uh, uživatele internetu a pro spotřebitele. A nyní ještě vás nechám položit doplňující otázku a pak budu pokračovat. Máte ještě doplňující otázku? Eh, děkuji, já vám dám hm, ještě tedy příležitost. Vrátím se ještě k otázce která se týkala koordinátora eh, boje eh, proti počítačové kriminalitě. Eh, někdy tomu říkáme počítačový car. Jsou to lidé, kteří se snaží zjistit, jak se vyvíjí trestná činnost a snaží se přinést různá opatření. A také by bylo dobré, aby tito koordinátoři vytvořili mezinárodní síť. Ptám se vás, zda byste podpořila to, aby taková funkce vznikla v rámci Evropské unie a také, eh, jak se chcete eh, jak se chcete eh, zabývat otázkou, která se týká uchovávání údajů. Protože takže zda jak chcete najít tuto správnou rovnováhu, zároveň jak zabezpečit fungování internetu, ale na druhou stranu neohrozit soukromí uživatelů. Mm, vy zde hovoříte o ochraně údajů, konkrétně o směrnici o ochraně údajů. Byla to směrnice, která vznikla e, v rámci portfolia paní Redingové, respektive paní Redingová měla provést revizi této směrnice a vzít právě v úvahu ty aspekty, na které jste upozornil. Myslím, že je to na nejvýš důležité. Musíme Eh, zde jednat rázně, nesmíme ztrácet čas a musíme se semknout, abychom tyto otázky řešili. Je nutné, aby se spolu, eh, aby spolupracovali jak soukromé sektory, tak veřejné sektory. A co se týče vaší otázky, tak já bych navrhovala strategii, jak posílit schopnost Evropské unie v zabezpečení internetu a v zabezpečení sítí. A také si myslím, že by to mohla být právě nová role pro agenturu ENISA. Děkuji. Pan Fis. tardes y gracias por su presencia. Dobrý večer, mnohokrát děkuji, že jste se dostavila na naše slyšení, paní kandidátko. Bohužel počítače ne vždy, vždy naplňují očekávání lidí, především co se týká deregulace, co se týče trhu. Lidé se zaměřují na krátkodobé výnosy ve světle stávající ekonomické krize. Musíme vzít v úvahu hlavní směry pro státní pomoc. Myslíte si, že elektronická komunikace, eh, která má také podpořit eh, veřejný zprávu, by mohla zvýšit eh, konkurenceschopnost, mohla by změnit model v Evropě. Čili jaké kroky chcete učinit, abyste zapojila sítě nové generace a abyste stimulovala nové projekty, které potom potřebují vaše schválení. Tady jsou dvě věci. Venkovské vzdálené oblasti, kde eh, není příliš velký zájem soukromých investorů, tak eh, pochopitelně v rámci státní pomoci tam eh, je iniciativa ze strany členských států, nicméně iniciativa komise, to bylo v loňském nebo předloňském roce. Fondy jsou k dispozici a já jsem byla trochu překvapená, že ne všechny členské státy využily příležitosti, aby získali tyto finanční prostředky právě na tyto projekty eh, v oblasti digitálních projektů, širokopásmového internetu. Nicméně tady vysvětluji, co potřebujeme. Dále tam, kde existuje zájem soukromých investorů, si musíme sednout dohromady a uvědomuji si, že to aspoň byla má předešlá zkušenost, když máme jednotlivé strany, zástupce onlineového podnikání, pokud máme nějakou společnou konferenci, tak můžeme jasně vysvětlit, že ta, tento přístup bude výhodný pro všechny. Čili nemělo by to být výhodné pouze pro velké stávající společnosti, ale i pro nové společnosti. Jednak je to Capital Life, ale také musíme mít velice transparentní právní přístup. To vlastně požadují jednotlivé zainteresované strany. Chcete, abychom investovali, ale jak vidíte budoucnost a jak podpoříte zákonnost, zákonné prostředí a jak zajistíte, abychom měli správnou regulaci v této oblasti. Čili v první řadě si musíme sednout všichni dohromady a říci si, co a jak, ale důležité je, že to uděláme spolu. Další dodatečná otázka má druhá otázka. Bývalý, představitel Evropského patentního úřadu říkal, že diskuse o softwaru, tomto patentu, eh, by mohla být také o velkém homogenním systému, který by byl odlišný od eh, členských států. Vy jste se zabývala například farmaceutickým průmyslem a podpořila jste evropský soud pro patentní případy, který by měl určitou kazuistiku, určité případy a týkalo by se to velkých softwarových nadnárodních společností, ty by měly mít také nějaký soudní dvůr, který by řešil tyto patentní případy předtím, než zavedeme patřičnou regulaci. To je nesmírně zajímavá otázka. V první řadě to není mé, v mém portfoliu, ale patentní úřad odvádí skvělou práci a měli bychom vzít v úvahu to, že v praxi bychom měli jasně říci, co je software a co je patent. Pokud to je jasné, tak jsem velice ráda, Eh, že vy víte, o co jde. Například v případě Microsoftu interoperabilita byla velkou otázkou, velkým problémem a pak jsme dospěli k konečné dohodě. Interoperabilita softwaru je mnohem lepší pro spotřebitele, pro celou ekonomiku, pro konkurenční prostředí jako takové. Pokud eh, tady stále existují nějaké otázky, které se týkají například standardů, které bychom měli nastavit, tady jsem trochu obezřetná. Ale zcela jistě se k této otázce vrátíme. Měli bychom probrat otázku softwarových patentů a velice se těším na to, že získám také informace od vás. Mnohokrát děkujeme. Nyní kolegové a kolegyně z výboru pro kulturu. Nejdřív předávám slovo Doris Pak předsedkyni. Paní Krosová, výbor pro kulturu vystupuje za specifický evropský model regulace. Podle mého názoru je to eh, nejlepší záruka rozmanitosti názorů. K tomu patří veřejné vysílání, které je neutrální a které poskytuje své služby veřejnosti. Jak vy definujete vyrovnaný duální systém a co si myslíte o veřejnoprávních médiích? Paní Krosová? Jasná otázka, jasná odpověď. Je to velice jasná otázka Jsme se vědomi toho, že pokud jde o veřejnoprávní média, snažíme se mít stejné principy všude a zároveň eh, přizpůsobovat eh, trochu situaci jednotlivým místům. Ale v každém případě situace musí být naprosto jasná, protože jinak nedosáhneme v našich diskuzích odpovídajících výsledků. Pokud je o to, co jsme udělali v minulosti v oblasti hospodářské soutěže, eh, je jasné, že jsme se snažili zajistit diverzitu, rozmanitost. To je zcela zásadní věc. To je věc, kterou v Evropě podporujeme. A zároveň je třeba snažit se o to, aby trh byl konkurenceschopný a aby nakonec eh, spotřebitel si mohl vybrat to, co sám preferuje. Já bych ale ještě chtěla položit jednu otázku. A týká se to umluvy UNESCO. Zdá se, že vy jste v této otázce zastupovala jinou, jiný názor než zbytek komise. Vy jste byla proti vnitřní závaznosti této umluvy. Změnilo se na tom něco? Tento nástroj je nástroj, kterým můžeme podpořit mediální politiku v Evropské unii. Já si nejsem vědoma toho, že by zde byl takový rozdíl názorů v komisi, ale možná o tom můžeme hovořit ještě později. Pokud se ptáte tedy na souvislost mezi mým portfoliem a kulturou, samozřejmě zde velká souvislost je. Je naprosto nutné, abychom zde toto přemostění udržovali, protože jinak přijdeme o příležitosti, ať už v oblasti kultury nebo v oblasti médií. Zde existuje obrovské množství příležitostí a v oblasti digitálních médií a digitální agendy. Paní Kamrverevert. Děkuji, pane předsedo. Paní Krosová. A právě jsme odsouhlasili telekomunikační balíček a základním principem je, že u digitální dividendy se jedná o něco, co má hospodářskou velký i sociálně kulturní význam. A také se poukazovalo na to, že je nutné eh, zajistit neutralitu také kvůli mediálnímu pluralismu, eh, jazykové rozmanitosti a tak dále. Nyní je ale jasné, že v dokumentech, které máme před sebou, tyto sociální a kulturní aspekty, například v politice spektra, už se nezmiňují a v popředí stojí jenom ten hospodářský aspekt. Paní Krosová, myslíte si, že při aktivaci digitální dividendy je třeba zohlednit hospodářské, ale i kulturní a jazykové aspekty? A pokud ano, jak chcete nalézt tu správnou rovnováhu mezi těmito protichůdnými zájmy a tendencemi? To je zajímavá otázka. ve které se angažují do značné míry také členské státy. A v současné době se díváme tedy na dopady toho telekomunikačního balíčku, který jste přijali. My chceme zohlednit tyto aspekty. Bylo by naprostým selháním, pokud bychom z věci odstranili kulturu nebo média, ale je třeba si také uvědomit, že se zde jedná jenom o jeden aspekt. Nesmíme zapomenout na tuto příležitost, ale zase se nesmíme věnovat jenom tomuto aspektu. Ja, vielen Dank, Frau Groß. Děkuji, paní Krosová. Já bych byla ráda, kdyby zde byla rovnováha mezi hospodářskými záležitostmi a otázkami kultury. K tématu spektra mám ještě jednu otázku. Pozemské frekvence budou v budoucnosti e, důležitou přenosovou technikou také pro radiové organizace. Je nutné, aby tyto pozemské frekvence byly i v budoucnosti eh, dostupné a je třeba, aby se zde opět brali eh, ohledy také na kulturu, ale nejenom hospodářské záležitosti. Já už jsem to zmínila v odpovědi na jednu z předchozích otázek. Je třeba, aby zde existovala neutrálnost sítí. Je třeba, aby pozemské, kabelové i satelitní sítě byly organizovány takovým způsobem, aby všichni poskytovatelé služeb měli rovný přístup. Takže mohu vás ujistit, nebudeme zapomínat na ty skupiny, o kterých hovoříte. Další řečník, prosím, pan Kavada. Euh, madame, euh, nous accueillons Děkuji, pane předsedo. Paní Kresová, učinilo na nás dojem to, eh, jak jste na počátku tedy eh, vyjádřila své priority. Vy máte otazník na svetru a já mám zase několik otazníků v hlavě. Hovořili jsme zatím o systémech, ale zatím nehovoříme příliš o regulaci a nehovoříme příliš o obsahu, protože zde bude velký problém, pokud se budete zabývat pouze organizací digitálního odvětví, protože důležitý je obsah. Bez obsahu je to samotné odvětví eh, bez, eh, bez ceny. A myslím si, že toto téma bychom měli ještě více rozebrat. Předseda rozdělil tento obor do tří nebo čtyř portfolií. Myslíte si, že se vám podaří eh, pracovat účinně Eh, jednak eh, co se týče eh, autorského práva, také co se týče autor nebo uživatelských práv. Také se ptám, zda budete spolupracovat s ostatními komisaři a zda budete koordinovat svou činnost. Protože já si myslím, že to, jak to rozdělil pan předseda, to bylo chybné. Jak to tedy budete udělat? Jak to budete dělat? Prosím, Já se, ptáte se mě, nebo otázkou je, zda by to mělo být jedno portfolio nebo více portfolií. Já si myslím, že jak to rozdělil pan předseda, tak to je úspěšné. Rozdělil eh, komise, jako rozdělil 27 portfolií nebo 26 portfolií a eh, myslím, že není žádným tajemstvím, podle čeho to dělil. Takže každý z těch 26 komisařů má určité portfolio a to znamená, že některá portfolia se eh, ně, některá tedy trochu ztratila tím rozdělením, ale myslím si, že to, jak to rozdělil, je velice dobrý způsob. Ten systém je totiž založený na spolupráci. Komise je tím, kdo rozhoduje, ale je to tedy, je to tedy eh, celá komise. Nikdy nemůže dojít k tomu, že pouze jeden komisař něco rozhodne. A já sice mám tedy eh, výhodu, že už mám eh, zkušenosti s prací v komisi a chci říci, že právě spolupráce s těmi kolegy byla velice pozitivní již na začátku ve svém úvodním slovu jsem hovořila o tom, že právě s tímto portfoliem je důležité, abych měla kontakty s panem Michelem Barnierem, s paní Androlou Vasiliu a také já se obávám, já si pamatuji pouze křesní jména svých kolegů. Samozřejmě také budu spolupracovat s panem Potočníkem, s Vivian, to je zcela nepochybné. A také budu spolupracovat s paní Morou Gegenquin. To znamená, že pro všechny komisaře to bude určitým úkolem, aby se vždycky sedli k jednomu stolu. Někdy jich tam bude víci, někdy to budou pouze dva komisaři, záleží o jakou se bude jednat otázku. Čili spolupráce je klíčová a pokud ta práce v komisi nebude probíhat v kolegiálním stylu a v rámci tedy celé komise, tak eh, to eh, tedy, mm, nebo je to tedy mm, nutné pro ten úspěch. Můžete si být jistí tím, že eh, velice ráda pracuji v týmu a že budu pracovat týmovým způsobem. Děkuji, pane Kavado, chcete na to ještě reagovat? Doplňující otázkou? Ano, Mám stručnou otázku. Reaguje na to, co, na co se již ptala paní Doris Peck. E, zatím se nám e, již 20 let daří podporovat soukromá média, ale co se týče kvality poskytování informací občanům, tak tam to ještě e, není tak dobré. Myslím, že veřejnoprávní rádiové a televizní vysílání zatím pokulhává. Eh, jak se na to díváte. Já podporuji rozmanitost a také mi jde o vysokou kvalitu, a to jak v tom eh, veřejném sektoru, tak i v tom soukromém sektoru. Ale myslím, že v tom veřejném sektoru máme ještě větší odpovědnost na to, abychom prosazovali kvalitu, protože veřejnoprávní média mají zvláštní funkce. Uh, Měli bychom tedy o to bojovat a musíme také bojovat o to, aby, eh, abychom tedy dos, dosáhli vyváženosti, vyváženého systému. Já s vámi souhlasím. Je nutné, abyste byl takový systém, kde eh, ty informace budou důležité, kde ten obsah bude důležitý pro občany, také pro hospodářství, protože konec konců je to i součást celé ekonomiky. Děkuji a nyní paní Thun Hohenstein. Paní komisařko, budeme pokračovat v otázkách mých kolegů z Výboru pro kulturu. Hovořili jsme o rozhlase. Co například tištěný tisk? Znáte jejich problémy, co se týče internetu, je tady například problém s přerušenými platbami, patenty, snížení kvality produktu a také se ohrožuje e, snížení počtu titulů na trhu. Také ten obsah samotný je jednak vydáván v té klasické tištěné formě, ale i na internetu zase z komerčních důvodů, což je dnes možné díky rychlému vývoji v oblasti technologií. Jak je váš návrh pro vytvoření systému, který by zajistil přístup eh, k širokému obsahu jednak eh, spotřebitelů, nicméně by to nebyla hrozba pro tisk, eh, pro vydavatelství a jak chcete pozbudit další vývoj informačních a komunikačních technologií v této oblasti? V první řadě je to otázka stimulace těch, kteří si musí uvědomit, že pokud nebudou měnit své postupy, tak tady nebude žádný další pokrok. Čili musíme mít ty tradiční cesty, ale i informační technologie, čili ty obsahy a informace se musí rozšiřovat i v rámci nových technologií. Musíme mít konkurenční trh, čili tady by měli mít určitou příležitost také. if we talk about the opportunities. Když se bavíme o příležitostech na trhu, když se bavíme o principu nediskriminace, budete také tak rozhodná ve svých eh, rozhodováních. Já jsem z Polska, takže asi víte, o čem hovořím, ale budete stejně tak tvrdá, abyste zajistila prosazování nediskriminačního principu pro všechny občany, kteří chtějí nakupovat přes internet. Není tady stejný přístup v případě nových a starých členských států. Eh, asi nejhorší příklad je hudba, která se stahuje pomocí iTunes, čili jakým způsobem zajistíte rovný, spravedlivý přístup eh, pro všechny. Nechci měnit svůj charakter, svoji povahu, takže v podstatě dostanete to, co jste dostali i v minulosti. Jsem velice transparentní, jsem předvídatelná a chci být také spravedlivá. To znamená, že musím také jasně komunikovat těm, kteří se zapojí do diskusí, kteří se podílejí na rozhodnutích, která jsou předložena. Když se bavíme o onlineu a vy jste zmínila jeden problém. Právě se to týkalo eh, té onlineového nákupu nebo stahování hudby z internetu. Měli jsme takový kulatý stůl. Během posledního setkání se zástupci tohoto průmyslu, byli tam spíše muži než ženy, tak jsme se dohodli na principech, na zásadách a otevřeně byla jsem velice hrdá na to, že nikdo neopustil místnost. Vznikla tam taková riziková situace, nicméně na konci té schůzky jsme se dohodli. Teď je to otázka implementace a to bude tvrdá cesta. Ale můžete si být jistá, že dělám vše, co je v mých silách a snažím se dobrat k bodu, kdy ten váš příklad bude vyřešen. Nemohu říci, proč v Polsku to není možné, a že se to potom sjednotí v rámci jednotného trhu ve všech členských státech. Paní Hannibal? Yeah, thank you, chair. And... Děkuji, pane předsedo. Paní Kroesová, já bych se chtěla vrátit k tomu, o čem jste hovořila dříve. Hovořili jsme o obsahu a kvalitě. Já jsem tady. Především, pokud jde o pluralismus médií. E, to je otázka, o které jsme v parlamentu hovořili. Zdá se, že přístup tří fází, který jsme měli od roku 2007, nebyl příliš úspěšný. V některých členských státech byl úspěšnější než v jiných. Ale nyní zde existuje nebezpečí, že přijdeme o rozmanitost médií, pokud jde o politické, kulturní aspekty a obsah. Já si myslím, že to je velice důležitá otázka pro celou EU. Chtěla bych od vás slyšet, jaké konkrétní kroky učiníte, abyste zajistila, že mediální pluralismus v Evropské unii bude podporován. A chci všechny strany dostat k jednomu stolu. Je třeba zjistit, kde jsou problémy, jaká by mohly být řešení a je nutné nalézt způsob, jak řešit situaci společně. pluralismus, rozmanitost médií je nesmírně důležitá otázka nejenom pro vás, ale také pro mě. Jestli by se k tomu ještě mohla vrátit, já si myslím, že to je velice problematická otázka. Zdá se, že mnoho lidí nechce hovořit eh, s ostatními. Já si myslím, že musíme být trochu tvrdší, pokud eh, tuto věc myslíme vážně, pokud chceme podporovat rozmanitost a v poskytovat, eh, u poskytovatelů informací a zpráv. Dejte mi příležitost. Já si jsem vědoma toho, že je to velmi problematická věc. Ale už dříve jsme čelili problematickým záležitostem. Dovolte mi, abych dostala lidi k jednomu stolu. A poté budeme muset zjistit, co je skutečný problém. Máme problém nebo ne? Je zde nějaké řešení? Budeme schopni nalézt kompromis? V každém případě je nutné dosáhnout konkrétního výsledku. Pokud to nepůjde, poté musíme jednat. Děkuji. Dále paní Šáke. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vítejte. Předestřela jste velice jasnou vizi a také jste zodpověděla mnoho otázek. Hovořila jste o tom, že je nutné eh, různé eh, infrastruktury, také jste hovořila o tom, aby ty technologie byly zároveň i nástrojem pro šíření demokracie. Kromě toho, že zde vysíláme přes webstream, tak já také mohu vlastně dostávat něco, nějaké informace, které mi přišly sem na počítač během tohoto slyšení, abychom tedy ukázali, že skutečně ty sítě mohou zvýšit demokracie. Takže já se vás zeptám na jednu otázku, kterou jsem eh, poslal Marx. Tak, eh, otázka je, budete spolupracovat také s paní Ešnovou, s paní s panem komisařem Filem, který je zodpovědný za rozšíření, abyste zajistila, že svoboda projevu online bude zaručena a že bude nedílnou součástí politiky Evropské unie? Jsem velice ráda, že Mark vám zaslal tuto otázku přes internet. Je to dost obtížná otázka, ale pokusím se odpovědět co nejupřímněji. Vím, že Kety Ashton se také velice zabývá otázkou svobody projevu, svobody vyjadřování, čili určitě s ní e, budu jednat, také budu hovořit e, s kolegou, který má na starosti politiku rozšiřování. Myslím, že to je právě na tom fascinující, na tomto portfolium protože zde se propojují různé politiky a různé oblasti. Určitě by mi trvalo kratší dobu, kdybych jí jmenovala portfolia, která nemají s tím mým nic společného. Napadá mě snad asi jenom jedno. Jinak je to všechno propojené. Děkuji. Já zastupuji také výbor, který se zabývá kulturou a médií. A myslím, že je důležitou otázkou pro nás e, umělecká svoboda. Je to rovněž důležitým zdrojem pro obsah, který může být online. A proto bych se od vás ráda dozvěděla, jak si představujete naši spolupráci nebo spolupráci s naším výborem pro kulturu. A jak vidíte úlohu digitální agendy v oblasti kultury, médií a vzdělávání. Děkuji. Je naprosto zásadní, abychom v této oblasti využili všechny příležitosti a všechny výzvy, a to z toho důvodu, e, že vy jste zmínila například to oblast školství nebo vzdělávání, tak můžeme přemýšlet třeba o mladých lidech, o mládeži, která se připravuje na budoucí povolání. Velice všechno, velice často právě mládež má takovou otevřenou mysl a proto to by bylo velice pošetilé nepoužívat právě všechny tyto nové technologie a způsoby. Naopak eh, můžeme eh, využít zájem těch lidí, kteří mají zájem o kulturu a o další oblasti. A to je eh, jedním z mých cílů Hovořili jsme, někdo zde zmínil počítačovou trestnou činnost, což je také oblast, která se může týkat mládeže, protože někdy si mládež není eh, vědoma toho, eh, kam nebo co, jak mohou být informace, které poskytují přes internet eh, využity nebo zneužity. A je to tedy důležité například zvyšovat uvědomění u mládeže, abychom jim říkali, že je nutné, aby si uvědomili, že všechno, co na internet poskytnou, eh, tam zůstane. Takže taková ta politika eh, zvyšování osvěty u mládeže. Pan Malcolm Harbour, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vrátit k tomu, eh, k vašemu portfoliu Zmínila, zmínila jste konkurenceschopný telekomunikační trh, který bude podporovat investice. Jeden kolega zdůraznil, že vy jste známá jako člověk z hospodářské soutěže. Vy jste eh, neváhala, když jste bojovala proti dominantní pozici na trzích. Jste si asi vědoma toho, že průměrný podíl na trhu historických telekomunikačních firm v oblasti širokopásmového internetu je 45 a na jednom velkém trhu mají podíl 57 Paní kandidátko, souhlasíte se mnou, že tento vysoký podíl na trhu v každém případě naruší investice a konkurenceschopnost a co s tím chcete dělat? Je nutné tyto situace velice úzce monitorovat protože dominantní postavení samo o sobě neznamená, že je nepřijatelné. Záleží na tom, jak se firma chová. Zneužívá svého postavení? V mých doposavadních zkušeností vím, že existují příklady z jedné kategorie i z té druhé. Vím, že některé z těchto firm, které zmiňujete, mají vysoký podíl na trhu. Pokud a budou jednat špatným způsobem, potom učiníme odpovídající kroky. Pokud něco takového budete pozorovat, můžete zaklep, zaklepat na můj kancelář. Já jsem doufal, že budete trochu tvrdší s ohledem na to, co jste dříve udělala. Tohle byla velice slabá odpověď, jestli to tak mohu říci. Já bych se chtěl zeptat, co si myslíte o funkčním oddělení? To se projevuje v mé země. V Nizozemsku KPM instaluje otevřené sítě, aby posílili poptávku po službách. Vy byste měla řešit situaci v zemích, které, kde je vysoký podíl jedné společnosti na trhu. A já si myslím, že je nutné jednat, abychom posílili konkurenceschopnost a investice. Zdá se, pane předsedo, že je zde nedorozumění. Já jsem byla aktivní ve svém portfoliu pro hospodářskou soutěž. Tam jsem odvedla svoli, svoji práci. Nicméně, komise nenapadala společnosti, které byly dominantní, ale které zachovávaly pravidla. My jsme byli zcela transparentní. Když jsme žádali náhradu škod, když jsme žalovali některé společnosti. Snažili jsme se o oddělení, o decoupling také v energetickém sektoru. Můžete se být jisti, že také v rámci nového portfolia budu jednat, pokud dojde ke zneužití dominantního postavení. Děkujeme. Paní Korhola. Děkuji. Paní navržená komisařko, já jsem tady. Vítám váš pozitivní komentář, který máte na potřebu digitálního jednotného trhu. Mám jednu konkrétní otázku, která se týká této záležitosti. Podpořila byste vznik nezávislého a každoročně aktualizovaného hodnoticího dotazníku nebo hodnoticí zprávy, která by hovořila eh, stav, eh, která by hodnotila stav toho, jak tento trh, taky tento jednotný trh vypadá v každém členském státu? Ano, mně se ta myšlenka líbí. Asi tak teď hned vám na to nedokážu odpovědět podrobněji, ale e, zkušenosti s hodnotícími zprávami, s takzvanými scoreboards, e, už mám a mohu vás ujistit, že někdy lidé nejsou zcela nadšení úplně na začátku, nebo s těmi hodnotícími zprávami na začátku moc velké nadšení nepanovalo, ale nyní eh, jsou s nimi, eh, nyní, nyní s nimi panuje spokojenost. Já tedy, co se týče tohoto konkrétního pří, příkladu, nevím, a, mm, nevím, jak to bude. Děkuji za váš otevřený přístup. Jakou, jaké jiné alternativní způsoby by komise předložila k tomu, aby tento jednotný trh fungoval co nejúčinněji. Chci vás ujistit, že zde máme program 2020 a předseda Barroso eh, tyto myšlenky tohoto programu velice podporuje a právě myšlenka eh, digitální agendy je eh, takovým oblíbeným tématem pana Baroza. Ve spolupráci s vámi, ve spolupráci s členskými státy a se všemi zúčastněnými stranami, což můžou být eh, vnitrostátní regulátor, regulátoři, tak spolu se všemi se budeme snažit toto téma protlačovat. Děkuji. Další je paní Maria Badia i Kučet. Cruz, aquí. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, já jsem zde, nalevo, paní kandidátko. Ve svém úvodním prohlášení jste hovořila o tom, že síť musí sloužit občanům. A dostali jsme se do nové internetové éry, kdy už není možné propojovat pouze občana s občanem, ale také je zde možné eh, propojování tzv. objektů. Znáte toto propojování objektů a jaký je jejich problém, že tyto objekty musí zajistit eh, soukromí občanům? Čili máme tady legislativu, která bude dostatečně chránit eh, soukromí občanů? To je jedna z věcí, o kterou se vysoce zajímá paní Redingová a mohu vás ujistit, že v našem tandemu tomu budeme věnovat eh, velkou pozornost. Takže brát to jako hotovou věc, to by byl zcela jistě špatný přístup. Mikrofon. Una pregunta que seguiría sería la de decir... Uh... Děkuji. Myslí se, myslíte si, že by bylo na místě, abychom měli nějakou detailní studii, abychom měli jistotu, že tímto způsobem zajistíme ochranu soukromých dat? Zcela jistě bychom měli monitorovat situaci předtím, než budeme zadávat studii, tak bychom měli zjistit, zda tento problém skutečně existuje a zda jej můžeme vyřešit nějakým jiným způsobem. Každopádně chci vzít v úvahu také to, že paní Viviane Redingová je vysoce zapojená do této oblasti. Děkuji a nyní má slovo pan Gřip. Děkuji mnohokrát, paní kandidátko. Myslím si, že toto portfolio, podobně jako jakékoliv jiné, portfoliu musí řešit také otázku subsidiarity trvalo udržitelného vývoje, protože je tady velká působnost, také digitalizace probíhá velice rychle. Rád bych se vás zeptal na to, jakým způsobem chcete zajistit trvalé udržitelný rozvoj, hlavně co se týče přístupu k širokopásmovému internetu, především v odlehlých venkovských oblastech. Také tady existují velké rozdíly mezi členskými státy, protože přístup k internetu je velice odlišný a často se používá pomocí tradičních sítí, čili jakou státní dotaci nebo jaké státní dotace byste mohla poskytnout v této oblasti. Když se podíváme na poslední pokyny v oblasti státní pomoci, tak tam je jasná odpověď. Měli bychom o tom hovořit v první řadě s členskými státy. Pokud to komise myslí opravdu vážně, že v roce 2013 bychom měli mít 100% pokrytí širokopásmovou sítí, tak musíme odvést hodně práce. Finanční aspekt by mohl být vyřešen prostřednictvím těchto fondů, které jsou nyní k dispozici, které podle mého názoru jsou dobře známy a pokud vím, tak Evropský parlament litoval, že nebyla využita vyšší míra těchto finančních prostředků ze strany členských států. Nicméně tato oblast znamenává rychlejší pokrok a pochopitelně prostřednictvím komunikací by eh, měli lidé přístup k těmto věcem. Je to otázka trvalé udržitelného rozvoje, je to také otázka elektronického obchodování, zdravotnictví, vzdělávání pomocí internetu. Pochopitelně máme tady program, dostala jsem řadu informací od členských států a z toho je patrné, že mají velký zájem o spolupráci také v této oblasti. E, chciałem ještě zapytać o... E, Děkuji. Chtěl bych se zeptat také na to, co jste uvedl ve svém písemném prohlášení, když hovoříte o programu e-health, čili zdravotnictví pomocí internetu. Chcete tím snížit kulturní eh, rozdíly a rozdíly v míře rozvoje. Já si myslím, že tento program, který se zabývá elektronickým zdravotnictvím, takzvaný e-health, znamená, že nás neoddělují hranice. Je tady možnost přeshraniční komunikace ale možná příliš často odkazuji na tento článek, který popisuje situaci v Dánsku. Pokud bychom byli úspěšní v takovémto typu projektu, tak máme eh, takové přísloví eh, v holandštině, že můžeme zabít eh, dvě mouchy jednou ranou, tak nějak. A v každém případě můžeme vysvětlit dva problémy, abych to řekla úplně jasně. Například eh, starší občané. Starší občané mohou získat příležitost ošetření a díky tomu žít samostatně, ale také a nezávisle a také tato, tyto služby budou levnější. To byl právě ten dánský příklad. Když se bavíme o venkovských oblastech, tam by to bylo vysoce smysluplné, čili Měli bychom mít více takovýchto překladů, kdy se můžeme poučit z dané situace. A byla jsem velice hrdá na to, že Dánsko je příkladem, ke kterému se obrací také Spojené státy americké. Žádají o informace a chtějí zjistit, jak by mohli využít jejich zkušeností. Čili Měli bychom takovéto příklady využít v rámci interního trhu v Evropě. Kolega Andras Šváb. Paní komisařko, nejdříve bych chtěl říci, že velice respektuji vaši práci během posledních pěti let. Vy jste většinou byla velice tvrdá, jak už jste zaznělo. A dnes mi připadáte velmi inteligentní. Je už trochu pozdě, ale přesto bych chtěl klást konkrétnější otázky. Pan Rubik už odešel, ale já bych se chtěla zeptat, a co uděláte ve chvíli, kdy nebudou ustanovení roamingu 2 efektivní? Co uděláte v případě, že nařízení, které jsme přijali, nepřinese odpovídající výsledky? Budete předkládat nový návrh nebo nikoli? The party should be aware. Je třeba, abyste věděli, že mě velice zajímají výsledky dohod, které jsme uzavřeli. Tato dohoda byla mezi, na, mezi vámi, komisí a spotřebiteli. A tuto dohodu a podpořili jednotlivé zainteresované strany, včetně dodavatelů služeb. Nesmí zde být nejasnosti. Musí být jasné to, že pokud neplníte požadavky, nic vám nestane. To je skutečně něco, proti čemu musíme bojovat. Já si myslím, že zde nejde o opatření, o roamingové opatření navždycky. Je možné, že, že dané strany nepochopily naše snahy. Na otevřeném trhu můžete normálně stále ještě přežívat. Ale je jasné, že je třeba, aby zde byla stanovena určitá cena za riziko. Na trhu vládnou síly, poptávky a nabídky. Já jsem optimistická, pokud jde o to, že eh, zainteresované strany si nebudou myslet, že je zde nová komisařka, takže se nic dít nebude, nebude žádné postihování. A takže to bylo takové ano, ne, taková odpověď. Je trochu nejistá. Ale já bych se chtěl zeptat, co jaké pokyny dáte regulačním úřadům, aby zajistili, že trh bude fungovat, aby dosáhli tohoto vašeho cíle? Není to odpověď ano, ne. Nejistá odpověď. Já důvěřuji zainteresovaným stranám, dokud se neukáže, že neplní požadavky. Dosáhli jsme dohody, vyslali jsme jasný signál týkající se cenových hladin. Poukázali jsme na to, že tyto cenové hladiny, které existovaly, nejsou přijatelné pro parlament a pro komisi. tento signál už jsme vyslali dvakrát. A já se domnívám, že zainteresované strany musí mít důvěru komise. Musíme spoléhat na to, že tento signál, který jsme vyslali, pochopili. Musíme vyčkat, vyzkoušet, jestli to bude fungovat a poté uvidíme. Musíme eh, nejdříve dostat eh, přeskum v polovině období, potom konečný přeskum, eh, který bude hodnotit celkový dopad, konečný dopad tohoto nařízení. Takže bude ještě čas na to, abychom celou situaci sledovali. Děkujeme za výbor pro právní záležitosti paní Galo. Madame le commissaire désigné, je souhaite vous poser... Děkuji. Eh, vážená paní kandidátko, chci se zeptat eh, otázku, chci položit otázku eh, za výbor pro právní záležitosti, který jste zastupuji. Zcela určitě také s námi budete spolupracovat v některých klíčových oblastech. Co se týče celé digitalizace, tak jaké bude cílem, nebo jaký, čemu se chcete věnovat při vytváření kreativního obsahu online? E, jaké legislativní návrhy plánujete v této oblasti? A myslíte si, že v této oblasti zapotřebí e, také pohnat odvětví k odpovědnosti, tím myslím tedy třeba poskytovatele internetových služeb nebo telekomunikační operátory. Čili co se týče také, a hovořím tedy zejména o obsahu, který je chráněn autorským právem. Co se týče eh, vaší otázky, tak nezákonnost nelze akceptovat, a to v obecném významu. To znamená, pokud jsou zde některé věci, které neodpovídají nařízením a obecně právní úpravně, tak to není akceptovatelné. Co se týče kreativního trhu nebo mm, kreativního obsahu, tam je důležité najít rovnováhu mezi tím, co je nabízeno a co musí být zaplaceno. Ve většině případů je zde nutné přistupovat k celé věci eh, v souladu se zákonem, čili určitě s vámi budu také úzce spolupracovat s vaším výborem pro právní záležitosti a pokud eh, bude zapotřebí, tak mm, musíme také vzít v úvahu, že většina aktérů tohoto eh, odvětví je proti regulaci nebo proti nadměrné regulaci, ale my bychom měli eh, tedy mm, bojovat proti netransparentnostem. Děkuji. Ještě máte doplňující otázku, paní kolegyně? Ano, jednu otázku, která bude velice konkrétní. Jak eh, můžete financovat rozvoj takzvané Europeány? Jakými způsoby by bylo možné eh, ji financovat a budete spolupracovat eh, s firmou Google? Já tedy eh, nechci, abychom byli srovnáváni s Googlem, i když Google také v této oblasti vyvíjí aktivity, protože já si myslím, že to je právě určitá soutěž, která je dobrá a která tedy přispívá k tomu, že všichni aktéři se více snaží. Co se týče Europeány, tak se jedná o významnou iniciativu. Podle mého názoru je to iniciativa, která je na počátku, která se snaží eh, zachovat veškeré naše historické dědictví, ale jsou s tím spojeny některé problematické otázky, například takzvaná osiřelá díla, eh, také je zde samozřejmě otázka autorského práva. Chci na to však odpovědět pozitivně. Pro mě je velkou výzvou to, že Google se v tomto směru také angažuje a my si musíme být vědomi toho, že se však jedná o e, kulturu v anglickém jazyce, a pokud my zde v Evropě si chceme uchovat kulturu všech našich jazyků, tak eh, musíme prolomit ten začarovaný kruh, protože jinak eh, opět nás všichni ostatní předběhnou. Nemůžeme eh, ostatní hm, kritizovat, ale měli bychom se snažit, aby ta Europeana byla v centru našeho zájmu a e, měli bychom e, tedy říkat ostatním, že European není pouze v takovém e, stavu, v jakém je teď, ale že ještě bude dále se vyvíjet. Děkuji, paní, pan kolega Čekatermakis. Paní komisařko, moc krát děkuji za vaše velice dobré odpovědi do posud. Digitální média mají velký vliv na celou mediální oblast. Lidé stále více čtou online a stále častěji si předplácejí online média. A oblast médií by ale byla ohrožena, pokud by neměla příjmy z reklamy. Příjmy z, lekr- z reklamy v Evropské unii jsou stále více regulované, protože regulujeme samotnou reklamu, ačkoliv je to uh, projev volného, uh, svobodného názoru ale dochází ke stále silnější regulaci. Velká část trhu je v rukou zmíněného Google. Moje otázka na vás je, myslíte si, že tímto se ohrožuje mediální pluralismus, rozmanitost médií, protože se omezují příjmy, existuje zde dominantní postavení a co proti tomu chcete dělat? Měli bychom si být vědomi toho, že je třeba učinit potřebné kroky. Mediální pluralismus je samozřejmě zcela zásadní věc. Už se souvisí se svobodou slova. Už se souvisí také s naší kulturou a s demokracií. Chci jenom eh, zopakovat a prohlášení, které bylo přijato minulý říjen týkající se svobody slova. A toto prohlášení přijal parlament před nějakým časem. Určitě o něm víte. A máme zde zkušenosti s Čínou. Všichni víme, k čemu tam dochází. Je třeba zde nalézt rovnováhu mezi svobodou slova a ostatními hodnotami, jako je například ochrana lidské důstojnosti nebo ochrana nezletilých. To je samozřejmě také důležitý aspekt v celé této diskusi. Je třeba mít legislativu chránící soukromí, chránící nezletilé, a bránící tomu, aby nelegální obsah nebyl na internetu. Musíme mít na paměti, že tyto věci jsou také důležité, ale rozmanitost médií, mediální pluralismus, to je něco naprosto pozitivního. Je to taková třešnička na dortu a musíme ji chránit. Já jsem velice rád, že budeme možná vést debatu také o zákazu reklamy. Vy jste hovořila o nabídce online, o informacích, které jsou dostupné online a že tyto informace se používají také v některých oblastech, jako je například zdraví. Máme zde takový jev lidé se dozvídají stále více online o lécích, o zdraví a je zde také mnoho chybných informací. A vaše předchůdkyně paní Redingová e, začala iniciativu e, certifikace obsahu na internetu. Hodláte v této iniciativě pokračovat? Je velice důležité, aby jsme zabraňovali samozřejmě falešným informacím na internetu. Tyto informace mohou být nesmírně nebezpečné především v oblasti zdraví. Dále Ivo Belet. Děkuji, pane předsedu. Nederlands Tam se v holandštině, paní kandidátko. Budete se moci nadechnout a hovořit ve svém mateřském jazyce. Hovořili jsme o obsahu internetu. Mně jde především o ochranu autorských práv. A příjmy kreativního průmyslu karesají. A jeden způsob, jak to řešit, je zavést daň na internetové předplatné. Vy určitě nejste pro eh, nějaké zvyšování daní, ale možná by to byl, bylo to nejlepší řešení, nebo to nejméně špatné řešení. Um, I'm hesitating. Já váhám. Ik um, ben het met u eens dat het... Já s vámi souhlasím, když říkáte, že by to mohla být součást řešení. Řekla bych, proskoumejme tuto možnost, proč ne, ale na druhé straně si musíme také uvědomit, musíme se zeptat, jak by taková daň měla vypadat, jak by byla aplikována. V každém případě bychom ale o této otázce eh, měli přemýšlet, protože je to velice závažná otázka. Velice zajímavé to, co říkáte. A určitě to bude zajímavé, především když o tom budeme hovořit v následujících měsících. Další otázka. Evropský parlament jasně poukázal na to, že nechce, aby uživatelé internetu aby jim byl zabráněn přístup na internet kvůli nelegálnímu stahování. Alternativa by tedy mohla být zavádět postupné kroky. Spotřebitel by tak měl stále pomalejší připojení na internet, ale internet by nebyl odpojen. To by byla střední cesta, jak to vidíte. Vy jste velice kreativní ale to už ostatní asi vědí. Chtěla bych říci následující. Rozpravu o rámci, kterou jste vedli v parlamentu, jsem sledovala. A pozměvací návrh 138 byl určitým řešením. A stanovuje určitý základ a dotýká se důležitých bodů zaručuje to, aby bylo zajištěno dodržování práv. Nyní k otázce, jak by bylo možné váš návrh realizovat. Jakou cestou bychom se měli vydat? Není možné zde udělat žádné chyby, to nesmíme. Je nutné zamyslet se nad tím, jak je možné to všechno skombinovat se 138. Myslím si, že to je fascinující. A vypadl mikrofon. Já bych a chtěla na tomto říci, že musíme podstupovat opatrně při zavádění něčeho takového, ale to, o co jste požádali v pozměňovacím návrhu 138, bylo velice jasné. Vím, že to stálo eh, mnoho potu také při vyjednávání s radou. A já si myslím, že se zde ubíráme eh, do takové problematické oblasti. Pan Krote. Pane předsedo, hovořili jsme hodně o hospodářské soutěži, o podnicích, o spotřebitelích od 1. prosince vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a smlouva zdůrazňuje, že občané by se měly účastnit více rozhodovacích procesů v EU. Evropská komise v minulých letech učinila mnohé kroky, pokud jde o účast na internetu. Já bych se chtěla zeptat, a co chcete udělat proto, aby se v této strategii pokračovalo, aby byla Evropa otevřenější a aby zde nebylo tolik otazníků, eh, takových otazníků, jaký máte na, hrudu, na hrudi? Chtěl bych se zeptat, jak zaručíte, aby celá tato oblast byla otevřenější? Um, uh, um, um yes, we Zcela jistě, ano, Budeme pokračovat tak, jak jsme zahájili a teď jenom hledám slovo v angličtině, to je vysvětlení. Takže kdybych znala vaši otázku, tak bych eh, mohla vysvětlit to, co jste, na co jste se ptal. Co chcete konkrétně v této oblasti udělat? Jedná se o účast občanů a také o vysledovatelnost. Ve chvíli, kdy občané něco připomenou nebo se nějak vyjádří k legislativě, je třeba zajistit bezpečnost údajů, ale zároveň je třeba, aby se na to reagovalo. Takže jakým způsobem tuto věc chcete řešit? Když říkáme, že chceme mít stoprocentní širokopásmové pokrytí internetem, že to bude nejen zajištěno, ale především implementováno, bude tam harmonogram do roku 2013, tak si myslím, že musíme jasně signalizovat potenciálním spotřebitelům, uživatelům tohoto produktu, jak to bude vypadat a co se stane. Čili to je jednosměrná komunikace. Potřebujeme, aby oni věděli, že to bude fungovat, jak je to bude mít dopad co to bude znamenat pro jejich každodenní život, že to bude velice přínosné pro jejich propojení profesionální potřeby, čili lidé si budou muset uvědomit veškeré výhody, pokud si ještě neuvědomují. Dank, Angelika Niebler. Děkujeme, Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. A paní kandidátko, já jsem teď sledovala velice pozorně diskuzi a pro mě ale zůstává ještě mnoho otevřených otázek a chybí mi konkrétní výpovědi. Já jsem si něco poznamenala. A bude eh, nařízení roaming 3? Neodpověděla jste ano, ne, odpověděla jste ano i ne. A dále, co uděláte pro to, abyste zajistila neutralitu sítí? Budete to bránit také na mezinárodní úrovni. Ten kompromis, eh, který jsme nalezli při vyjednávání telekomunikačního balíčku, co uděláte pro ochranu obsahu na internetu? Eh, jak budete chránit svobodu projevu na internetu? A už zde sedíme hodně dlouho, ale stále ještě nevím, jakým směrem se chcete vydat. Kolega už hovořil o rozšiřování širokopásmového internetu, jaké konkrétní kroky chcete eh, učinit, jaké pobídky chcete mít, aby se v tomto směru Evropa dostala dále. There, there seems to be... Myslím, že zde jsme si asi neporozuměli, když jsme hovořili o roamingu. Protože já vlastně hovořím o tom tež, eh, o čem jsme se s vámi hovořili. Uh, Eh, měly by tedy dojít eh, za prvé k přeskoumání v polovině období, to by mělo být letos v létě. Později bude k dispozici nebo bude vypracována ta konečná zpráva. A vy eh, se ptáte na tu zprávu. V té zprávě se tedy ukáže, zda ta politika funguje nebo zda je nutné ji nějakým způsobem pozměnit. Uh, a pak se ukáže. To znamená, když hovořím o tom, že dojde tedy eh, k roam, eh, že tedy zde bude roaming 3, tak eh, chci říci, že ještě musíme vyřešit otázku údajů, musíme také ještě jednat s malými a středními podniky takže ještě vůbec není jasné, jak to v roce 2011, respektive v létě 2011, dopadne. Nevíme, jak, jaký, jaký bude výsledek těch konečných jednání, která vedete i vy a komise. Nemůžete ode mě očekávat, že vám oznámím, že roaming 3 bude nebo nebude. To nejde. Já se k tomu stavím Mm, pozitivně. Pokud se tedy neukáže, ale může dojít k tomu, že se s těmi stranami všemi nedohodneme, je nutné, abychom měli důvěru a potom budu konat. Co se týče neutrality sítí, na to je pouze jediná odpověď. Ano, jsem silně pro a si, už jsem hovořila o tom, že k tomuto tématu si vždycky namaluji malé srdíčko ve svých materiálech. Co se týče ochrany obsahu na internetu, je nutné, abychom si plně uvědomovali, v čem tkví nebezpečí. Máme zde svobodu projevu. Já jsem samozřejmě pro, určitě byste byli překvapeni, kdybych eh, řekla něco jiného. A určitě by to bylo proti mému přesvědčení. Nicméně, Nicméně je nutné přemýšlet o tom, abychom chránili nezletilé a musíme také přemýšlet, eh, nebo musíme jednat, pokud obsah na internetu bude narušovat eh, důstojnost, nebo pokud bude porušovat, eh, bude mít vliv na mládež a tak dále. A co se týče širokopásmového internetu, tak já jej budu prosazovat. A co se týče toho časového horizontu, tak eh, mě, pokud mě v této eh, roli podpoříte, tak velice uvítám, pokud eh, tedy budeme na tom spolu spolupracovat a e, že tedy vznikne určitá deklarace, určité prohlášení a budu velice ráda, když vy e, také řeknete, že stojíte stoprocentně za tímto projektem a já potom se do toho vložím mm, tedy plnou váhou své osobnosti. Já mám ještě doplňující otázku týkající se roamingu. Já bych se chtěla zeptat, co uděláte ve chvíli, kdy analýza ukáže, že, že nařízení nefunguje. Co uděláte? Co konkrétně uděláte? O to mi šlo. Pokud jde o širokopásmový internet, eh, v rámci svého předchozího portfolia eh, jste bojovala proti podnikům, eh, restrukturovali jste trhy, byla jste velice úspěšná ale ty nástroje, které jste měla tehdy k dispozici, už nemáte k dispozici nyní. To znamená, jakým způsobem bude eh, přistupovat k tomu, abyste podpořila rozvoj širokopásmového internetu. Je třeba přimět eh, globální hráče, aby eh, do této infrastruktury investovali. Jaké pobídky jim chcete nabídnout? Conclusions from the pokud si představíme, že závěry té závěrečné zprávy z roku 2001 budou negativní a ukáže se, že tedy mm, pokud tedy se ukáže, že ty výsledky jsou negativní, tak budeme konat a bude roaming 3. Nicméně já se na to dívám pozitivně, mám pozitivní očekávání. Samozřejmě ale záleží na tom, jaká budou ta zjištění té závěrečné zprávy. Možná budou pozitivní pouze do určité míry. Čili budeme se muset podívat na to, kde je problém, jaké řešení e, e, bude na místě a na jaké subjekty se má toto řešení vztahovat. A pokud se nakonec shodneme, že spotřebitel je nutné tedy se eh, dohodnout na tom, aby tedy ta situace byla taková, kterou dokážeme obhájit, eh, ta, to postavení toho spotřebitele, které dokážeme obhájit. Uvidíme tedy, jaké budou závěrečné, závěrečná zjištění této zprávy. A dále jste hovořila o tom, že komisař pro hospodářskou soutěž má jiné pravomoci než eh, komisař tohoto portfolia. Hovoříte o nástrojích. Zcela s vámi souhlasím, ale nepodceňujte mé portfolio, protože co se týče portfolia z hospodářské soutěže, tam se nejednalo pouze o sankce, ale také jsme se snažili Eh, vyřešit některé věci, na které jsme neměli dostatečné páky nebo dostatečné nástroje a ty situace jsme řešili komunikací. Pokud máte silné přesvědčivé argumenty, tak eh, ta druhá strana ve většině případů je tedy přijme, nebo ve většině případů dostanete nakonec ten výsledek, který očekáváte. A já si myslím, že i v tomto případě to tak bude. Děkuji a nyní paní Merkis. Korekně Merkis, prosím. V poslední řadě. Chtěla bych se zeptat na jednu věc. Mám velké obavy. Jedná se o sociální otázky. Hovořilo se o podnicích, o rovnosti příležitostí, hovořilo se o technice, o pravidlech, ale neslyšela jsem nic o lidech. Neslyšela jsem nic o pracovních místech. Také jsem neslyšela nic o obrovských možnostech, který poskytuje váš resort, abychom vyšli z hospodářské krize. Mám dal druhou otázku, která bude asi pro vás jednoduchá. Kdy skončíte hegemonii Microsoftu v Evropské komisi? A tak, jak už jste se o to pokusila. Pane předsedo, stojíme před problémem, Pochopitelně jsem si toho velice dobře vědoma, ale nějak se to nedaří komunikovat a to mě velice mrzí. Vím, že ve svých poznámkách na úvod jsem hovořila o tom, že digitální agenda je pro občany, spotřebiteli v Evropě a to je věc, kterou jsem říkala na úvod. Další krok, chtěla jsem dát pouze příklady věcí, které bychom měli vzít v potaz, abychom to převedli skutečně do praxe pro spotřebitele, pro občany. Například hovořím o e-health, o zdravotnictví přes internet, hovořím velice často, možná až příliš často o Dánsku, ale je to jedna z daných oblastí. Dále starší občané, o tom jsem také hovořila. Měli bychom si uvědomit, že by to mohlo být nesmírně důležité právě pro stárnoucí občany, kteří ve většině případů chtějí žít samostatně, nechtějí být v nějakých zařízeních pro staré občany. Čili pokud vznikne infrastruktura, tyto informace, tak můžeme obstarat jejich potřeby. Čili jsem se zmínila o nezletilých, o těchto starších občanech, takže pane předsedo, jak jinak mohu vysvětlit, že Každopádně, a můžete mě obvinit z celé řady jiných věcí, ale zcela jistě v tomto portfoliu, v této oblasti jsem byla úspěšná, že se mi dařilo vysvětlit běžným občanům v obchodech, kdy se mě eh, lidé ptali, co vlastně děláte, tak tomu bylo aspoň na začátku. Teď celá řada běžných lidí ví, že politika hospodářské soutěže je, aby e, sloužila občanům. Ano, bavíme se o ekonomice, pracovních místech, zmiňovala jsem se o malých, středních podnicích, ekonomice, pracovních místech, takže je mi trošku líto, že toto sdělení se mi nepodařilo předat. Nicméně doufám, že na začátku i na konci budu mít možnost, abych zdůraznila, že je to digitální agenda, která je určená právě lidem a je to oblast, kde chtějí mít lidé více Evropy. Já mám ještě doplňující otázku. Chtěla bych vám připomenout, že lidé musí být ve středu vaší politiky. Především lidé před a jinými věcmi, jako jsou rovné příležitosti pro podniky. Lidé jsou důležitější. Nám jde především o lidi a o kulturu. A můžete samozřejmě reagovat, pokud chcete ještě. Děkuji mnohokrát. A možná zde došlo k nerozumění. Když hovořím o podnicích, neznamená to, že tím nemyslím také lidi. Podniky jsou také lidi. Podniky nejsou něco abstraktního, k čemu nepatří pracovní místa. Mně jde o pracovní místa, jde mi o rodiny, které závisí na těchto pracovních místech. V mém případě můžete vycházet z toho, že lidi jsou pro mě základem mé politiky, jinak bych v politice vůbec nepracovala. Pokud jde o Microsoft, a můžete si být jistá, že toto téma budeme v komisi řešit. Už jsme tak učinili v minulém funkčním období. A to, co někdo káže, musí také sám realizovat. Pokud jde o téma Microsoftu, můžete si být eh, jistá, že to budeme řešit také, pokud jde o otevřené zdroje. Nyní byly položeny všechny otázky, dostali jsme odpovědi. A jak to stojí v pravidlech a jak jsme se dohodli, nyní na závěr má paní Krösová ještě příležitost na pět minut přednést své stanovisko, své názory a poté jsme se dostali na konec tohoto slyšení. Paní Kresová, máte slovo. I really appreciate... Předo, skutečně jsem velice ráda, že jsem opět dostala slovo, abych prosadila digitální agendu. Musíme o těchto otázkách eh, přemýšlet. Chtěla bych poděkovat eh, členům tohoto výboru, chtěla bych poděkovat za vaše otázky, vaše myšlenky. Evropský ekonomický a sociální model se nachází na křižovatce musíme velice rychle najít způsob, jak zajistit ekonomický růst a spojit naše komunity, naše společenství a to vše pro naše občany, pro evropské občany a podniky. Ti všichni se dívají na nás, abychom jim usnadnili alespoň trochu život, aby eh, byl lepší a pokud se nám podaří něco víc, tak je to skvělé. Agenda, a to velice dobře víte, digitální agenda je tím klíčem. Ta změna eh, je rychlá, ale hlavně musíme spolupracovat eh, s Evropským parlamentem, musíme získat podporu předsedy a já si myslím, že díky této podpoře a spolupráci můžeme zajistit velké změny během následujících pěti let, pokud budu potvrzena jako komisařka pro toto portfolio digitální agendy. Je důležité, abychom eh, pracovali eh, na silných stránkách Evropy. Pokud budu potvrzena do této funkce, tak eh, si uvědomíte všichni, že nemůžeme stát na místě, že okamžitě musíme začít pracovat, čili budeme okamžitě naslouchat eh, všem, kteří mají dobré nápady, abychom postoupili v této digitální agendě. Chtěla bych eh, zdůraznit těch šest eh, stavebních kamenů. Jednak je to výzkum, inovace, infrastruktura, důvěra, bezpečnost, přístup a dovednosti, interoperabilita, otevřené standardy a onlineový jednotný trh. Ale když se zaměříme na těchto šest otázek, tak zajistíme, aby Evropa byla maximálně úspěšná také na světových trzích. Tím pomůžeme vytvářet generaci růstu a pracovních míst v Evropě. Takže musíme se podívat, jak situace vypadá a proč tomu tak je. A já si myslím, že bychom měli Evropu změnit a zlepšit je Myslím si, že spolu, pokud mě podpoříte, můžeme zajistit změnu a jako angažovaná Evropanka chci získat vaši podporu, chci získat příležitost, abych mohla prosadit konkrétní digitální agendu. Herzlichen, herzlichen Dank, Frau Kroos. Mnohokrát děkuji paní Krosová za odpovědi, za vaše nasazení, za váš čas. Děkuji také kolegům a kolegyním za otázky. Tímto jsme se dostali na konec slyšení, ale ne úplně, protože koordinátoři se setkají ve 20 hodin na domluveném místě a budou pokračovat v práci. Ostatní kolegové těm přeju hezký večer.